Meine Damen und Herren, darf Sie herzlich begrüßen. Dámy a pánové, já nevím, proč jsme zrovna v tomto sále, ale je to tak, jsme prostě tady, o kilometry dál. Potřebuji brýle, abych vás všechny viděl, takže vítejte, prosím. Jakékoliv otázky problémy s pořadem jednání, nic, já také nemám žádná oznámení, tím se dostáváme rovnou k bodu 3, energetická infrastruktura a um, máme tady jako zpravodaje Francisco Sosa Wagnera, takže mu dáme slovo hned z kraje. Já vám děkuji, pane předsedo budeme nyní analyzovat pracovní dokument, který jsem předložil. Takže za prvé naše cíle jsou cíle energetické politiky jsou jasně vytyčeny. Chceme dokončit vnitřní trh s energií, dosáhnout udržitelnosti, a také zavést užívání obnovitelných energií a zajistit bezpečnost dodávek. To jsou naše klíčové cíle v rámci energetické politiky, tak jak byla nyní vytyčena evropskými institucemi. A tyto cíle nelze splnit, nelze jich dosáhnout, pokud nebudeme mít správně uspůsobenou infrastrukturu pro tento model. Model, který si přejeme dosáhnout, které proto v této eh, zprávě o prioritách energetické infrastruktury do roku 2020 a dále. Proto jsme tuto zprávu sepsali. Máme také eh, smluvní rámec, máme Lisabonskou smlouvu která o nás hovoří jako o účastnicích při tvorbě této politiky. A ještě mi dovolte vám připomenout následující. Při stanovování cílů v oblasti energetiky a infrastruktury se pouštíme na nezmapované území. A jde, vych, jdeme, vydáváme se novým směrem v oblasti, kde existuje hodně stávající infrastruktury a hodně platné legislativy, kterou je potřeba implementovat. Nezapomínejme na to. Jedná se o proces, který bude postupný a je takovým zlým zvykem evropských institucí začít jednu věc a než se dokončí, se hned pustit do další stará legislativa musí být implementována. Jsou tu důležité eh, legislativní návrhy, jako například třetí balíček o vnitřním trhu nebo o zajištění dodávek plynu. Nová politika energetické infrastruktury a vůbec energetická politika musí být sladěny se všemi dalšími politikami které nyní v Evropské unii vznikají. Je to část, která je eh, tvoří součást celku v rámci plnění cílu Lisabonské smlouvy. Eh, jde o to, aby jsme dosáhli konzistentnosti a ucelenosti mezi politikami a mechanismy, také v, pokud jde o boj s klimatickými změnami, dopravní politiku a tak dále. To všechno jsou ty části celku. A v rámci energetické politiky máme tedy užší infrastrukturní politiku. Tyto politiky a politika energetická existují v Evropské unii již po řadu let. Ale co je teď potřeba udělat? Je potřeba vytvořit nový model plánování, neboť ten původní selhal. To je tedy úkol, který nás čeká. Musíme zlepšit současnou situaci a jak toho chceme dosáhnout touto novou politikou. Máme v ní jasné cíle. Jednak distribuovat energii prostřednictvím inteligentních sítí. Tady je velmi významná koncepce a to jsou takzvaná inteligentní města a obce, taková, která se věnují ochraně životního prostředí a úsporám energie. A snaží se eh, také dosáhnout energetických úspor. Takže musíme zapojit veškeré orgány na všech úrovních do této iniciativy, včetně eh, představitelů mě starostů, zastupitelstev. Zkrátka všech, kdo často jsou zapomínáni tady z bruselských výšin. A to jsou tedy hlavní eh, principy, které musíme následovat. Kromě toho musíme také snížit naši závislost na vnějším světě. Musíme překlenout ta energetická vakua, která existují, ty, ta bílá místa. A musíme také zavést eh, to, o čem hovoří komise jako o energetických koridorech. Musíme rovněž eh, tyto zavádět ty takzvané projekty evropského zájmu, jak jsou trošku neobratně nazývány. Měli bychom stanovit jasná kritéria, která musí mít svou hierarchii a musíme také definovat, co to znamená, když nějaký projekt nazveme projektem evropského zájmu. Spolu s komisí musíme popisovat tato kritéria, definovat je velmi přesně. Myslím, že to je úkol který pak bude moci velmi významnou měrou přispět k realizaci našich cílů v energetické politice. Čili uspoříme energii, využijeme stávající infrastrukturu. Všechny tyto věci musíme dát dohromady. A já chci vyzvat všechny z vás, abyste přispěli svým dílem, abyste nás podpořili plnění tohoto cíle. A také, aby komise učinila z těchto věcí ještě větší prioritu. Jedna věc, která nám dělá vrázky, to, to je povolování, udělování licencí, což je velice komplikované, když máme 27 států, protože se potýkáme s národní legislativou, která často je specifická. Jsou tu oblasti, v kterých nemá Evropská unie příslušnost. Takže toto představuje problém a to problém zásadní. Jsme svědky toho, kdy projektů trvají deset nebo více let a pak tak trochu uvíznou na mělčině, protože jsou do toho zapojeny různé místní, regionální orgány, aniž jsou stanoveny jasné lhuty pro vydání těchto povolení. A tím pak je to na úkor celého projektu, který časem je rozředěn. A proto bychom se měli snažit sladit legislativu v klíčových oblastech. Tak třeba lhuty projektu by měly být stanoveny jasným způsobem a měli bychom také překonat tu správní letargii, kdy něco prostě jenom leží na stole a nic se s tím nedělá. Potřebujeme jednotný přístup. Musíme si být vědomi problému, kterému si budeme muset překonávat eh, při různých přeshraničních postupech, kdy má být povolení uděleno v jednom státě, tak to není problém, ale jakmile máme mít systém jednotného eh, místa povolovacího pro celou Evropu, tak pak se to bude muset přizpůsobit. Chceme mít takovýto systém jednotného místa, včetně přeshraničních eh, projektů, aby nedocházelo k, žádném, k žádným zmatkům v těchto případech, ale zároveň chceme uplatňovat zásadu subsidiarity a chceme, aby to bylo všechno blízké samotným obyvatelům, samotným občanům, aby měli pocit, že se jich to týká, že jim to prospívá. Protože když máte například nějakou občanskou společnost, občanskou organizaci občanské společnosti, která eh, eh, kontroluje, která monitoruje daný projekt, tak ta může dokonce ten projekt zastavit, pokud se jí to nelíbí. To znamená, že bychom měli zapojit Eh, veřejnost u samého vzniku projektu, tak, abych eh, se jim dostalo vše, veškerých technických vysvětlení, aby se mohli vyjádřit, vyjádřit svá stanoviska k těmto projektům. Hodně jsme v uplynulých letech pokročili v této oblasti. Nedá se říct, že by byli lidé odsouváni stranou, ale musíme veřejnost zohlednit ještě více. Máme četná kritéria pro zohlednění názoru občanské společnosti, ale je ještě co zlepšovat. Pokud jde o financování, tak já ve zprávě říkám, že na začátku bude financování soukromé, ale samozřejmě, že nemůžeme ponechat stranou veřejné prostředky, které v řadě případů představují důležitou složku projektů, které mohou mít významný ekonomický dopad a existuje tudíž zájem na tom, aby existovaly také eh, evropský a národní finanční eh, příspěvek do těchto projektů. A zejména se musíme zabývat financováním přeshraničních projektů a jak jsou tyto, jak mají být tyto fondy přerozdělování. Důležité je, že všechny subjekty v energetické, na energetickém poli chtějí mít jasná, jasná pravidla, jasná pravidla i pro financování jistě dojde někdy k nepředvídaným změnám legislativy, s kterými se budeme muset vyrovnat. Ale často to může být fatální pro některé subjekty trhu. Pokud vzniknou nějaké finanční problémy v důsledku změn legislativy, budeme muset takové problémy vyřešit. Takže tady vám předkládám tuto zprávu a samozřejmě se těším na vaše zlepšení, připomínky a poznámky v průběhu naší práce. A konečně chci říci, že ve, zprávě se, ve spolupráci se stínovými zpravodaji a z dalších, z dalších eh, eh, a zástupci dalších skupin, to všechno nebylo, nebylo to snadné, ale spolupráce byla velmi vřelá a také plodná. Já se těším na to, že dotáhneme tuto práci až do konce. Děkuji vám mnohokrát. Musíme si dávat trochu pozor na čas, takže bych vám byl vděčný, kdybyste v rámci svých vystoupení trochu hleděli na hodiny. A já zde mám tady seznam ohlášených z minulé schůze. Je to tedy seznam kolegů, kteří chtěli vystoupit ještě na minulé schůzi, tak jsme jim to slíbili. A potom se dostanou ke slovu stínový zpravodajové. Jako první má slovo paní Kolarská Bobinská. Děkuji bardzo, nawet nie przypuszczałam, že pan ještě pamět. Děkuji. Já jsem ani nečekala, že byste si ještě zapamatoval eh, ty, na které se nedostalo z předchozí diskuze. Každopádně jedna z věcí, které bychom měli vzít na vědomí v naší zprávě. Konec konců pan zpravodaj to zmínil a zmíní to i další eh, zpravodajové. To jsou kritéria pro výběr projektů. To je něco, na, čo, na čem budeme jistě muset zapracovat. Měli bychom věnovat obzvláštní pozornost tomu, aby každý implementovatelný projekt splňoval minimálně základní kritéria. Dvě kritéria, která, nebo někdy tři kritéria, která je potřeba splnit. Měli bychom také věnovat pozornost definici evropského projektu tak třeba komise říká, že Nord Stream je evropský projekt, ale ne, nepotřebu, nepotřeboval by evropské financování, takže do jaké míry je to evropské? Já myslím, že to, co tu bylo míněno, je, že nám to dává určitou bezpečnost eh, distribuce, bez, bezpečnost dodávek. Druhá věc, která samozřejmě také bude vyžadovat velkou pozornost, jsou finance. A řekla bych jenom velice stručně tolik. Domnívám se, že není třeba vytvářet nové instrumenty, protože vytváření nových instrumentů představuje i čas, pak se musí zjistit, jak to funguje. To znamená, že se musíme potom zase v tom procesu rozbíhat a my musíme začít velice rychle budovat eh, infrastrukturní projekty projekty. Proto si myslím, že musíme použít ty instrumenty, které už existují a tudíž je to zejména eh, soudrž, fondy soudržnosti. Třetí věc, která je nesmírně důležitá, když hovoříme o eh, všeevropských, panevropských sítích, pak eh, myslíme zejména na budování nových propojení, nových větví těchto sítí a to je velice důležité. Ale aby to byl skutečně společný a soudržný evropský systém, jisté. Musíme uvažovat také o modernizaci eh, prvku eh, pan evropské sítě, protože jinak eh, brzy se rozpadnou, budou nefunkční, bude třeba to zavírat, takže potom to budou části sítě, které budou nefunkční a už nebudou vlastně součástí celoevropské sítě. Proto si myslím, že je velice dobře, že tady uvažujeme o severních projektech, projektech v Severním moři, že myslíme také na severní Afriku, ale měli bychom myslet také na ty státy, kde infrastruktura, infrastruktura zejména elektrická síť, je eh, velice slabá a kde propojení jsou vlastně neexistují. Děkuji. Kolegy Vidal Quadras. A nyní má slovo kolega Vidal Quadras. Eh, Děkuji, pane předsedo. Zpráva, kterou nyní pojednáváme, je velice významná. Tento výbor, parlament a evropské instituce všeobecně, my všichni pracujeme již dlouhé desetiletí na vytvoření integrované liberálního, efektivního energetického trhu, který bude mít evropský rozměr, který prospěje naší konkurenceschopnosti a který zlepší životní úroveň našich občanů. V poslední době jsme vydali celou řadu legislativních aktů, byli jsme velice ambiciózní v této oblasti a musím říci, že ta dnešní zpráva zaplňuje jistou mezeru. Pokud eh, toto by nebylo implementováno, tak veškerý ten zbytek eh, v podstatě vůbec nebude k ničemu. Můžeme mít eh, celou řadu energetických balíčků, balíčku o energetickém jednotném vnitřním trhu. Můžeme mít celou řadu plánů, jak zlepšit efektivnost našeho energetického trhu, ale pokud nebudeme mít fyzický základ, fyzickou infrastrukturu, která nám umožní, aby ten trh opravdu fungoval, tak to všechno budou pouze prázdná slova. A proto je důležité, abychom se tomuto našemu společnému cílu věnovali a opravdu vytvořili evropský energetický jednotný trh. Vše, co řekl pan zpravodaj, mohu podpořit. Týká se to jak obsahu jeho prezentace, také, tak také vůle, kterou projevil. A myslím si, že to myslí opravdu upřímně totiž, že chce spolupracovat jako tým se všemi ostatními, zejména se stínovými zpravodaji pane předsedo. Komise nám předložila dokument, který je již dobrou výchozí bází. Tak tomu není vždycky. Někdy komise předloží určitý dokument, určitý text, který se velice vzdaluje od toho, co si přejeme. Ale tentokrát komise parlamentu a radě předložila návrh, východisko, které se ubírá správným směrem. A je to návrh, který obsahuje důležité elementy pro to, abychom všichni mohli dobře spolupracovat. Nyní bych se dostal ke konkrétním bodům. Pan zpravodaj hovořil o administrativním povolovacím postupu. Takovéto postupy jsou velice obtížné, pokud je to přeshraniční záležitost, která se týká několika členských států. Rovněž bylo řečeno, že je zde velmi důležité, aby se z komunitární úrovně takovéto postupy zjednodušily, ale ono to není vždy tak jednoduché, protože je třeba zachovat zásadu subsidiarity. Ovšem my máme již v ruce nástroje, pomocí kterých bychom mohli udělat pokrok a bylo by dobré je využít. A myslím si, že to by se mělo dostat i do zprávy. Existují jiné situace, kdy ty obtíže pocházejí z toho, že určitý projekt není pro investory dostatečně atraktivní. V takovémto případě by měly vlády pomocí tarifní regulace se postarat o to, aby investor, který je v zásadě ochoten investovat do takovéto infrastruktury, aby tento investor jak si nebyl odrazován od svého záměru, protože tam budou nějaké tarifní vyjedna, ujednávání, které nejsou, která nejsou příliš ekonomická. Ceny energií nesmí být nižší než provozní náklady. Já si myslím, že na tom se všichni shodneme. Pokud je nějaký projekt finančně atraktivní, tak bychom tam neměli vytvářet další a další překážky, pomocí regulací, které jdou proti smyslu hospodářské racionality. Předpokladem pro dobrou politiku energetické infrastruktury je to, abychom implementovali v plné míře legislativu, která již byla přijata. Třetí balíček pro energetický trh a směrnici o e, zabezpečení dodávek plynu. Pokud se podaří v plné míře provádět tuto směrnici, tak to bude nezbytným základem proto, aby mohla politika infrastruktury fungovat. Proto je třeba, aby komise opravdu dohlížela velice bedlivě na to, aby členské státy implementovaly již přijatou legislativu. Pokud to nebudou činit, tak je nutné, aby komise pomocí nástrojů, které má k dispozici, nutila členské státy to řádným způsobem implementovat. Pane předsedo, toto vše se musí konkrétně odrazit do řady infrastrukturních projektů, které jsou pro nás prioritními. Jsou to takové projekty, které jsou důležité pro energetickou bezpečnost, důležité i v rámci našeho boje proti změnám klimatu. Zde si myslím, že opravdu v určitých případech je, by mělo být dobré, aby to fina, bylo financováno z veřejných prostředků, protože takovéto projekty nejsou vždy dostatečně atraktivní pro privátní investory. Měli bychom tedy nejdříve definovat kritéria a potom se podívat na ten seznam projektů. Podle toho, co jsem se doslechl, se zdá, že zpravodaj by s tím mohl souhlasit, tedy s tou cestou, že bychom nejdříve definovali na nějaká kritéria, na kterých se všichni shodneme, například odstranění energetických ostrovů. Když například jeden členský stát je závislý pouze na jednom jediném dodavateli, tak v takovém případě by bylo dobré um, vystavět in, mít infrastrukturní projekty, které by toto jednotné nasměrování na jednoho dodavatele jaksi zrušili. Je důležité mít infrastruktury, které podpoří regionální spolupráci. Potřebujeme tedy kritéria, pak si udělat hierarchii těchto kritérií a to povede k tomu, že až budeme potom hovořit o konkrétních otázkách, konkrétních projektech, tak to bude potom mnohem jednodušší debata a vyhneme se určitým třenicím, ke kterým by jinak mohlo docházet. Pane předsedo, máme před sebou obrovský kus práce. Část práce jsme již odvedli a to dobrým způsobem. Pan profesor Sosa Wagner v této souvislosti rozhodně může počítat s mou podporou, tak, aby tento projekt byl nakonec úspěšný. Děkuji, předsede, já rovněž děkuji, milé, milí kolegové. Chci vám říci, že řečnická doba, kterou budete využívat, tak tuto dobu uvidíte před sebou eh, na malé obrazovce. Důležité je tedy, abyste opravdu všichni dodržovali řečnickou dobu dvě minuty. Jako další má slovo kolegyně Karinc. Promiňte, kolega Karec. Eh, velice děkuji, eh, pane předsedo. Já ehm, souhlasím s eh, předřečníky. Já jsem si ten pracovní dokument velice pečlivě přečetl, jak nám ho předložil zpravodaj. A rád bych se zaměřil pouze na jednu věc, o které hovořil nakonec i pan Vidal Quadras. Myslím si, že je naprosto jasné, že musíme budovat infrastrukturu, protože bez společné energetické infrastruktury nemůžeme mít v Evropě společný trh. A jsou nám dobře známy všechny argumenty, proč toto je dobrý cíl i z hlediska evropských spotřebitelů. Potíž ovšem spočívá v tom, že některé projekty jsou komerčně výhodné a není, nebude těžké pro ně získat eh, financování, pokud se vyřeší legislativní národní a přeshraniční otázky, ale pak jsou jiné projekty, které tak okamžitě eh, komerčně výhodné nejsou a vyžádají si eh, eh, finance z veřejných rozpočtů. Otázka je, o které projekty půjde, které to budou potřebovat, které ne, protože každý developer by jistě měl zájem na tom, aby mohl získat i nějaké veřejné prostředky, aby snížil vlastní investiční náklady. To je logické. Takže aby se to zase potom neroztřížilo, tříštilo na malé nevýznamné části finančních investic. Tady na šesté stránce se říká, aby se, abychom se vynarovali tomu, že by tady bylo příliš mnoho projektů a že by se příliš na to roztříštily ty peníze. Je na to třeba mít správnou metrologii, tak se to tady říká na stránce 6. Nevím, jestli můžeme vypracovat seznam projektů, ale alespoň jasná kritéria a metodologii, podle které se určí které eh, projekty se mohou ucházet o veřejné peníze. Tohle bychom měli dát jasně hned na začátku najevo. Je to velká výzva, ale musíme tohoto cíle dosáhnout. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo kolegyně Rera Madurel. <coughs> Děkuji vám, pane předsedo. Já chci rovněž poblahopřát zpravodaji k dobře odvedené práci v zásadě souhlasím s jeho přístupem. Nicméně bych tady chtěla navrhnout pár podnětů. Jak také řekl Vidal, pan Vidal Quadras, jsou tu ty eh, energetické ostrůvky, ostrovy, kdy ten problém, který musíme eh, překonat, a my musíme zdůraznit ten závazek Evropské unie mít desetiprocentní eh, propojovací kapacitu, která byla eh, stanovena v Barceloně. A musíme tento cíl plnit se stejnou vehemencí jako cíle eh, pro rok 2020 v oblasti obnovitelných energií, protože rozvoj infrastruktury evropského zájmu nemůže vyset pouze na vůli členských států a nemůže záviset pouze, pouze na komerčních kritériích. Ty rozvojové plány členských států jsou velmi užitečné, ale zjistili jsme, že obecně stále existuje nedostatek spolupráce, koordinace, evropské vize a celkového přístupu. Já vím, že kolegové to již řekli přede mnou, takže to nebudu dál rozvádět. Teď k otázce financování. Kromě toho, že by mělo být založeno na tržních principech, a v tom naprosto souhlasím s panem zpravodajem, komise hovořila o šesti tis, eh, milionech eur, kdy, když máme stabilní, eh, když máme stabilní trh, to znamená, musíme zvýšit eh, naprosto eh, zásadně zdroje na rozvoj infrastruktury, které jsou evropského zájmu, ale které stále závisí na financování. A konečně chci ještě odkázat na spotřebitele. Říká se, že eh, často, že nemůžeme investovat do infrastruktury, protože by to zvýšilo ceny energií. Ale dobře víme, že cena infrastruktury je minimální složka koncové ceny energie. Například u nás doma to představuje 10% ceny plynu. A dobře víme také to, že čím více máme infrastruktury, čím více bude, tím více bude trh integrovaný, tím více bude konkurence, konkurenční a tím pádem to povede také ke snižování cen. Více infrastruktury znamená více přínosů pro spotřebitele. A závěrem mi dovolte zopakovat svůj závazek, spolupracovat se spravodajem a chci mu poblahopřát k dokumentu. Děkuji. Pouze pro vaši informaci máme zde ještě 10 řečníků, protože před 10. hodinou bychom se měli věnovat ještě jednomu bodu na pořadu jednání. Jako další má slovo kolega Žado. Merci, monsieur le président. Euh, Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě je třeba říci, že práce zpravodaje a spolupráce s ním byly velice dobré. Mám šest bodů. Za prvé, my podporujeme přístup eh, zpravodaje v otázkách energetické infrastruktury a také to, že to vše vidí ve světle 2050. Když zde máme do roku 2050 cíl re, redukovat tedy emise CO2, tak samozřejmě musíme mít infrastruktury, které budou odpovídat tomuto cíli. Takže to si myslím, že je velice dobré, že to tam je. A druhá věc, rovněž velmi dobrá, Týká se to energetických úspor a tam jde o to, že opravdu, když zde máme jakousi hierarchii pro infrastruktury, že ty energetické úspory tam musí být na prvním místě. My jsme již vedli podobnou debatu, zpravodaj měl schůzku s Evropskou komisí a šlo tam o určitý model, eh, ze kterého vychází komise. Jde o to, že se pravděpodobně bude muset investovat 140 miliardů eur, ale oni existují i jiné energetické modely, které říkají, že když budeme investovat do úspor energií, tak eh, se nám to podaří snížit investice na 70 miliard. Takže ono je to opravdu důležité. Důležité je tedy e, zainvestovat peníze a dále vybrat vhodný energetický model. A já bych navrhl, aby náš výbor se veřejně obrátil na Evropskou komisi v tom smyslu, že v rámci jakýkoliv cestovních plánů pro energetiku je zde možnost hovořit a diskutovat o energetických modelích, které používá komise. Je totiž možné, že komise má pouze jeden jediný model a nejsou tam žádné alternativy k tomu používanému modelu. A další věc, priority u infrastruktur, které mají být podpořeny. Samozřejmě je třeba si stanovit priority u těch jednotlivých koridorů, ale samozřejmě i v rámci celých koridorů jsou také některé, které jsou prioritní. Jednak zde vidíme prioritu eh, super sítě, to je tedy sever, eh, je to tedy Severní moře, tam je velký potenciál větrné energie a to by bylo dobré napojit do sítě. Pak se máme koridor západní, východ-západ, to je velice dobrý, důležité, co se týče solidaritu, solidarity mezi východem a západem a pak samozřejmě ty energetické ostrovy. Dále, povolování. Samozřejmě všichni si přejeme, aby to šlo rychle. Zároveň ovšem víme, že projekt, který nebude prodiskutován s lokálním obyvatelstvem, je projekt, který může stroskotat a proto je velice důležité pracovat na lokální úrovni a tam mít i souhlas. A další věc, v dokumentu se nehovoří o redukcích CO2, já si ovšem myslím, že je to důležité, eh, pak je zde ten únik uhlíku, to je taky důležité eh, téma, eh, že tedy energetické projekty se přesouvají z Evropské unie Tomu by se tedy měl dokument rovněž věnovat. A další věc, mm, co se týče eh, plynu z břidlicových ložicek, ten se využívá například již v Severní Americe. Já nevím, proč to tady máme ve zprávě. Je to velice toxická záležitost z hlediska životního prostředí, je to velice nesprávný směr a ten eh, potenciál takového toho plynu je v podstatě nulový z hospodářského hlediska. Já si myslím, že je to naprosto nesprávná cesta a vůbec bychom o tom neměli diskutovat. Eh, bohužel, pokud eh, budete překlačovat dobu, tak se nedostanou ke slovu všichni. Nyní kolegyně Valian. Já se pokusím to vyřídit rychle, když jsem stínovou zpravodajkou za skupinu liberálů. Nejprve dovolte, abych poděkovala zpravodaji za velice užitečnou a komplexní eh, pracovní zprávu. Musím také říci, že velice oceňuji eh, tu ambici komise, co se týče balíčku v energetické infrastruktuře. Je to pozitivní krok. Několik poznámek. Za prvé, když hovoříme o investicích do infrastruktury a plánování, musíme minimálně uvažovat až do roku 2020 2050 a proto musíme pobízet komisi, aby tady byla soudržnost mezi komplexní cestovní mapou do roku 2050 a mezi cílemi do, cíly do roku 2020. Za druhé, dovolte mi říci, že v současném ekonomickém kontextu bychom si měli také připomenout, že potřebujeme veškerou směsici energetických zdrojů a neposuzovat některé energetické zdroje jako morálně nepřijatelné. Dále ohledně rozměru projektu. Myslím si, že místo toho, abychom eh, sypali obrovské pytle peněz do velkých eh, projektů, měli bychom se zamyslet hlavně na menšími, ale efektivnějšími projekty, které by opravdu velice rychle přinesly další hodnotu. Sdílím také názor, že potřebujeme jasně nastavená kritéria a hierarchii projektů, které se budou posuzovat eh, viděno z finančního hlediska, vítám přístup komise eh, ohledně eh, základu pro financování, ale myslím si, že musíme používat i nové finanční nástroje a snad bychom měli i e, zvážit e, možnost e, eurobond projektu a pomoc Evropské investiční banky, aby tady byly skutečně investiční pobídky investovat do infrastruktury. A ještě bych se ráda připojila k těm, kdo už zdůrazňovali, jak důležité je, abychom si kladli vyšší cíle, co se týče řízení, schvalovací řízení, zejména u přeshraničních projektů. A budu dále v tom pokračovat při další příležitosti. Děkuji, kolega Šimanský. Velice děkuji. Já eh, se snažím eh, se na to podívat, na toto sdělení ještě eh, v rámci závěru rady ze 4. února. A tady můžeme mít určité poznámky. Určitě rozvoj elektrických energetických sítí, to nemůže být spojeno pouze s tím, že se budou zapojovat obnovitelné zdroje energie. Jedná se také o další budování národní vlastních sítí, aby se využívaly vlastní síť, vlastní e, zdroje a také, aby se využívaly možnosti společného trhu. To znamená, neměly by to být jenom obnovitelné zdroje, které budou kritériem. To tež se týká i přes hraničních propojení. Ta sama o sobě nám nezaručí větší bezpečnost energetických dodávek ani větší rozvoj společného trhu. Musí to být harmonizováno s národními sítě. Určitě největším problémem bude zvolit eh, priority v investičních projektech pro Evropu. Určitě se trh do značné míře s tím poradí. Ale můžeme uvažovat i o dodatečném financování z evropských finančních prostředků jenom v tom případě, jestliže ty investiční projekty budou plněny určité eh, počeká, očekávání. Mohou to být i obnovitelné zdroje energie, protože to odpovídá našim cílům, ale můžeme také zohlednit energetickou bezpečnost. Hlavní je tady hluboká diversifikace nejenom tranzitu, ale i energetických zdrojů států. A tady základním prvkem, který je třeba zdůrazňovat, je propojení ze severu na jeho od Svinoviště na, eh, na eh, severu Polska až do Krku v Chorvatsku, Chorvatsku, protože bez toho tady nebude opravdu fungovat eh, v společný trh, nebudou proto technické předpoklady, aby tady mohl být společný trh plynu. A jinak nevidím žádné důvody, proč bychom měli eh, nějak eh, něco upřednostňovat oproti vlastním eh, zásobám plynu. Kdybychom stejně ekologicky vystupovali i vůči atomové energii, pak bychom se zbavili možnosti vůbec využívat jádro ještě před 30 lety. Nemyslím si, že tato část energetických možností by eh, potřebovala další financování. Určitě ne, ale bude zcela určitě vyžadovat dobrý regulatorní pořádek, aby se věci zbytečně nestěžovali. Tohle to naše odvětví potřebuje a nic víc. A vůbec, když mluvíme o rozvoji infrastruktury, neměli bychom vždycky uvažovat jenom o tom, jak tady plynou peníze, ale i v kontextu toho, abychom neškodili, abychom dobře nastavili legislativu. Děkuji. Kolega Bačitis. Kolega Bačitis. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi poděkovat panu zpravodaji za ucelenou zprávu. A doufám, že v budoucnu se ukáže být daleko přínosnější pro, do budoucna oproti a že politika energetická bude daleko lepší, než byla v minulosti. Dříve byla příliš fragmentární a příslušných dokumentech je příliš mnoho různých podrobností. Samozřejmě, že komise by měla v budoucnu monitorovat implementaci jednotlivých projektů. A myslím si, že ty představy, které tady zazněly a ty podněty, které tady zazněly ohledně těch energetických ostrovů, to, to že je eh, velmi užitečné je potřeba zdůraznit také postavení obnovitelných energií. Komise by měla vypočítat, jaké jsou náklady eh, na využívání jaderné energie. To znamená nejenom na stavbu infrastruktury a používání, ale také náklady na uh, nakládání s odpadem což trvá desítky a stovky let. A možná, možná je to přijatelné. Ale já si každopádně myslím, že tato zpráva je eh, inovací, pokud jde o budoucí směry této politiky. Děkuji, Děkuji pan Marečenovič. Eh, děkuji, pane eh, předsedo. Pan Šimaňský už tady v vystoupil a já chci také říct, že tady chybí eh, široký eh, přístup k LNG v celé Evropské unii. Ukazuje se, že eh, v celkové spotřebě energie v nadcházejících letech to bude mít zvláštní význam. Co se týče o Evropské rady a summitu, pak v závěrech je zapsáno, že bychom neměli diskriminovat žádné energetické zdroje. A konkrétně mi jde o to, aby se využíval eh, takzvaný břidličný plyn, nebo še, neměli bychom to diskriminovat, jak říkal pan Šimeňský, protože si myslím, že Evropa by měla být velkým adresátem i tohoto plynu a mělo by to doplňovat. Vlastně 65 miliard se toho těží ve Spojených státech a myslím si, že to je i pro nás e, věc k zamyšlení. My máme 70 koncesí v Polsku, 40 největších světových firm. Je to dlouhodobá perspektiva a určitě si to Evropa zaslouží. Děkuji. Frau Tikau. Paní Tykau, děkuji. Mm, děkuji vám. Já chci poděkovat zpravodaji za jeho zprávu a tato rozprava o budoucnosti energetické politiky evropské by měla také zohlednit doložku o solidaritě, která je připojena k Lisabonské smlouvě. To jest, když nějaký stát čelí energetické krizi, tak ostatní členské státy by mu měly přispěchat na pomoc. A energie by měla být také dostupná všem evropským občanům. 30 rodinných nákladů jsou často vynakládány na eh, účty na zaplacení nákladů za energii. A pokud jde o tuto doložku solidaritě, tak by mělo by dojít k vytvoření inteligentní sítě. Potřebujeme investice aspoň v hodnotě 200, 200 eh, miliard eur. A tudíž bychom měli dát prioritu eh, energetické účinnosti a měli bychom také eh, upřednostňovat obnovitelné, využi, využívání obnovitelných energií. Pokud jde o elektromobily, tak eh, potřebujeme využívat obnovitelnou energii i na místní regionální úrovni. Ta by měla být tedy integrována do té inte, inteligentní sítě a venkovské oblasti čelí určitým specifickým potřebám, pokud jde o energetiku. Bylo by asi dobré, kdyby více mohli využívat obnovitelné energie a sítě by měly představovat integrální součást té inteligentní sítě. Když hovoříme o budoucích finančních perspektivách a rámci pro strukturální finance, Měli bychom eh, se zároveň postarat o to, aby energetická účinnost byla součástí tohoto plánování a aby se zohlednily energetické potřeby venkova. Chci také položit otázku zástupci komise. Existuje balíček pro investice v příštích deseti letech. Mě by zajímalo, jak daleko jsme se v tomto dostali. Děkuji. Já bych chtěla velice poděkovat zpravodaji za eh, tuto prezentaci. Já bych chtěla jenom navázat na tři body. Za prvé, Spravodaj zmiňoval inteligentní města a jak důležitá je energetická účinnost, čehož se dotykla právě i paní Tykau. Eh, připadá mi eh, důležité, když hovoříme o potřebách infrastruktury, abychom brali v úvahu efekty eh, opatření v oblasti energetické účinnosti po Evropě. ECOFIS studie o efektech eh, úspor 20% eh, do roku 2020 ukazuje, že se to rovná asi 15 na buko. Čili to musíme také zapracovat, takovou to úvahu. Za druhé, velice mě zajímala připomínka ohledně hierarchie a kritérií. Ostatně o tom hovořilo více účastníků diskuse. Myslím si, že plus k té prioritě, abychom zajistili, že tady nebudou žádné energetické ostrůvky, prvky. Bylo by určitě velice užitečné eh, zapracovat do kritérií i vzrůstající význam elektrické energie. Nevím, zda by to tam zpravodaj nemohl dodat. Totiž elektřina bude prioritou eh, oproti ostatním formám. A pak otázka autorizací, povolování. Určitě vítáme úsilí a význam, který se nyní tomu přikládá. Jak je totiž důležité tuto věc harmonizovat. A já bych jenom chtěla trošičku varovat. Musíme mít totiž jistotu, že e, ta harmonizace nastaví maximální limit. To znamená, že někde třeba ten proces může už probíhat rychleji a nechceme je zpomalit. Měli bychom e, jasně říci, že čím rychleji, tím lépe a že ta harmonizace je horní limit a ne nějaká průměrná norma. A velice oceňuji vše, co tady řekl pan zpravodaj. Děkuji. Kolega Gírek. Pan kolega Gírek. Děkuji bardzo. Děkuji eh, poslouchám tuto diskusi se zájmem a musím říci, eh, že eh, je mi docela líto pana Wagnera, protože mi to trošičku připomíná problém, jako kdyby jsme doporučovali právníkovi, aby, aby udělal auto to je také, jako kdybychom eh, k tomu přistupovali odzadu. A musím říci, že komise si ten problém značně zjednodušuje. Nemyslím si, že by právník dokázal optimálním způsobem vyprojektovat a plánovat evropskou síť musíme k tomu přistupovat úplně z druhé strany. Nejprve tady musí být projekt, společný evropský projekt a teprve pak um, už bychom měli diskutovat o tom, jak, čeho z právního hlediska bychom se měli vyhnout konkrétně, co je spojené s jednotlivými právy jednotlivých států. Takže vám přeji samozřejmě všechno nejlepší v této snaze, ale myslím si, že se určitě tady neobjeví optimální plán a stejně jako tomu bylo už dříve, nepochybně to celé skončí fiaskem. Naprosto souhlasím eh, s tím, co tady řekla paní Bobiňská a pan Kvadras v tom smyslu, že legislativy už máme spousty a potřebujeme naopak konkrétní projekty. Děkuji. Also, ich habe die letzte Wortmeldung Kollegen Kolega Čačimakasky jste poslední, kdo vystoupí a pak komise a pak ji přejdeme dále. Děkuji, pane předsedo, já budu velice rychlý. Nejdříve bych se chtěl vyjádřit k otázce financování, to je třeba vyjasnit. To chci říci, že ty inovativní elementy, jak říkala paní kolegyně Valia, myslím si, že by bylo dobré to tam opravdu zapojit ty garance například ze strukturálních fondů. To by mělo být, si myslím, dobrou věc. Pákový efekt by mohla vytvořit investiční banka. Myslím si, že by to mohlo být dokonce desetinásobný pásový pákový eh, tedy efekt, to si myslím je důležité být, pak si myslím, že bychom mohli eh, tam eh, se věnovat té otázce bondů, to by také mohlo zlepšit návratnost a další propojování, velký vnitřní trh, o tom hovoříme, já si myslím, že zkrátka přišla otázka jaksi zásobníku. Nemůžeme uskutečnit naše teorie 2020, když nebudeme mít pro obnovitelné energie zásobovací kapacity. I například v těch energetických ostrovech je třeba to vybudovat. A z tohoto důvodu to bude velice obtížné s ohledně financování a proto je třeba rychle využít nové inovační Eh, finanční elementy. Hm, předseda, zcela krátce paní kolegyně Carvalho. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že to je velice důležitá zpráva pro budoucnost Evropy. Je to zásadní, zásadní koordinace s, eh, s hm, rozpočtem, budoucím rozpočtem Evropské unie. Eh, legislativu již máme, kolegové to jste řekli. Máme zde takový komplexní legislativní balíček a proto je nyní důležité opravdu se zaměřit na ty konkrétní projekty, zejména eh, energetickou síť, která by pokryla celou Evropu, dále zásobovací kapacity a také samozřejmě plynovody. Důležité je, že bez, pokud to nebudeme mít, tak vlastně se nám nedodaří naplnit naše energetické cíle v eh, hlediska obnovitelných energií. Samozřejmě jsou zde ty energetické ostrovy, to je velice specifická situace, ale rovněž je nutné také se zaměřit na eh, ostrovy, které patří k Evropské unii a podívat se, jak to tam vypadá z hlediska energie. Předseda, nyní bych dal krátce slovo komisi, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také všem poslancům a poslankyním tohoto výboru za jejich tak významný příspěvek k důležité rozpravě o infrastruktuře v energetice. Děkuji samozřejmě panu zpravodaji, který nastavil svým, dokument, svým dokumentem, eh, načetl všechny důležité, důležitá témata, o která jde. Potřebujeme samozřejmě věnovat eh, pozornost plnění všech cílů 2020, eh, včetně energetické účinnosti a také implementaci vnitřního trhu energií. Samozřejmě také částečně zavedením sítě, přenosových sítí pro plyn a e, elektřinu a také zajistit spolupráci orgánů dohledu, e, kteří se sejdou příští měsíc. To jsou hlavní uhelné kameny vytvoření skutečné evropské infrastrukturní politiky v oblasti energetiky. Máme tu čtyři důležité otázky. Vy jste velmi dobře poukázal na potřebnost toho seznamu kritérií pro způsobilost projektu a tady bude váš příspěvek opravdu zásadní. Hierarchie těchto kritérií by byla velmi užitečná k tomu, abychom byli schopni identifikovat projekty evropského zájmu. Také tu bylo poukázáno na potřebnost urychlení postupu, aniž bychom ztratili ze zřetele obyvatele to je zásadní. A přímo to souvisí s financemi, protože čím více se protahují postupy, tím dražší bude propojení z eh, přenosových sítí. Takže musíme najít společná řešení pro povolování a pro finance. A samozřejmě, že my se spoléháme na trh, takže máme re- přístup regulatorní, ale jak řekli mnozí, poslanci a poslankyně, nebude to asi stačit při eh, zajištění energetické soběstačnosti, zajištění dodávek. A my tudíž uvítáme v této oblasti veškeré vaše příspěvky, které již dnes lze eh, bez váhání označit za důležité pak eh, v, hovoříme také o některých záležitostech v té cestovní mapě do roku 2050, o těch eh, o, o dále otázka toho takzvaného nekonvenčního eh, plynu a jeho těžby, to je opět otázka eh, spíše dlouhodobějšího výhledu, takže eh, o tom nemusíme teď vést žádné bitvy, ale musíme samozřejmě se zabývat tím, jaké máme domácí zdroje, protože to, co máme, je jediné, co máme, čili musíme to využít, jak nejlépe jsme schopni. Děkuji za veškeré vaše příspěvky a těším se na budoucí diskuze. Děkuji. Já vám rovněž mnohokrát děkuji, a protože již čas pokročil, musíme uzavřít tento bod na pořadě jednání a ten další bod nyní odložíme, pokud budete souhlasit, a přikročíme k hlasování. Já doufám, že se nám podaří rychle odhlasovat, abychom byli včas hotovi a mohli začít potom se slyšením. Máte sebou všichni hlasovací karty? Klapky, Nice to finish. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Milé kolegyně a milí kolegové, doufám, že jsou zde všichni přítomni. Slyšíte mě? A nebo se nyní začneme bavit? Dámy a pánové, Mohli bychom začít s hlasováním? Dobrá. Takže jako první je to změna nařízení o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací. Zde máme pouze jedno jediné hlasování a já se dám. Je to tedy finální hlasování, konečné. Kdo je pro? Budeme to muset ověřit elektronicky. Budeme to muset odhlasovat elektronicky, omlouvám se, říká pan předseda. Od zahajuje hlasování. Nefunguje to. Ono to nefunguje. Alessandra? jo, was nützt sowieso nichts. Try? The vote is open. Zahajuje hlasování. Funguje to nebo ne? Takže kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Prosím o znamení rukou. Was denn jetzt? Ja, 41 für. 41 dafür. 41 pro. Ukončuji hlasování. Ještě paní takže jsme to jednohlasně odsouhlasili a dostáváme se k bodu číslo 6. Je to eh, stanovisko pana Beleta. Kdo je pro kompromisní návrh číslo 1? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis číslo 7 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 46 odpadá. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 18 odpadá. Kompromis 9 pro? proti, zdrželi se, schváleno. Šestka pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jedenáctka a to s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro s ústním pozměňovacím návrhem? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odpadá 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro. Zapomněl jsem na něco? 20 21 odpadá. Kompromis 4 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Pak to odpadá. Dostáváme se k číslu 44 a to ve dvou částech s ústním návrhem. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28 odpadá, dále to odpadá. 30, ne, opravuje se francouzře, 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 se musí odhlasovat. Aha, takže vás prosím ještě číslo 37. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nein, alles klar. Final vote. Takže dostáváme se ke konečnému hlasování. Zahajuji nefunguje a končím hlasování. A bylo to schváleno. Děkuji vám. Blahopřeji všem za odvednou práci. Tím jsme eh, vyřídili hlasování a dostáváme se k dalšímu bodu. Samozřejmě ještě jednou gratuluji všem, kdo se tomu věnovali. A nyní, a prosil bych v klidu, se dostáváme k dalšímu bodu a to je bod eh, deriváty ústřední protistrany a registry obchodních údajů. We have done. No, we have done the village. We have done. Huh? Uh, yeah. Uh, was, was... Milé kolegyně, milí kolegové, je mi to líto, ale musíme to uspíšit. Takže k této zprávě bych nyní eh, udělil slovo panu Kalfinovi a pouze jemu. Prosím, máte slovo. Eh, děkuji, pane předsedo, eh, vážení kolegové. Eh, jedná se o návrh nařízení, který má eh, zajistit regulaci a dohled nad eh, mimoburzovním obchodováním s deriváty. Je to vlastně určitý závazek, který učinila Evropská unie na zasedání G20, kde se účastníci rozhodli, rozhodli rozšířit regulování finančního trhu, aby zajistili větší transparentnost a menší riziko tohoto trhu. Toto nařízení eh, vlastně už eh, je eh, ve Spojených státech, je tady zákon Frank Doda a Evropská unie už také provedla podrobná eh, veřejné a jiné konzultace a tento návrh je výsledkem velice pečlivé a důkladné práce, než se návrh nařízení dostane do parlamentu. Proč se do toho zapojil náš výbor? Eh, tady bychom se na to měli konkrétně podívat, když tu věc diskutujeme. Skutečnost je taková, když hovoříme o derivátech a podobných eh, finančních instrumentech, pak eh, ty používají nejenom finanční instituce, ale široce je využívají i nefinanční podniky. A velice široce a velice moudře tedy náš předseda a celý výbor si vyžádal stanovisko, protože se to týká podniků, které fungují v oblasti obchodování s, energeti- s energetikou, s, s elektřinou, s, s surovinovými zdroji, komoditami a ty všechny využívají těchto instrumentů, aby e, svoje podnikání podpořili. A tady tedy ty instrumenty jsou podloženy stávajícími komoditami. Tyto finanční nástroje také velice široce využívají nejrůznější typy podniků. Jedná se hlavně o velké podniky, často to dělají proto, aby snížili finanční riziko nebo aby se hedžovali proti různým finančním rizikům, s nimiž se ve své činnosti setkávají. Používají se tedy pro finanční řízení tyto nástroje a pro obchodování, eh, které se týká i eh, obchodování s komoditami. Proto nemůžeme říci, že se jedná čistě o spekulativní finanční nástroje, ale využívají je podniky, velice často podniky, které nemají nic eh, vlastně společného s těmi základními aktivy. Proto se to týká nefinančních podniků a deriváty tady nevytváří potom systém systémová rizika, což eh, velice zneklidňuje eh, regulátory. Proto bychom se měli zaměřit, a to je můj návrh, na činnost nefinančních podniků a spotřebitelů. A musím říci, že včera na eh, skupině socialistů jsme měli velice zajímavé slyšení. Byli tam představitelé energetiky a spotřebitelských organizací. A ti všichni se velice eh, výrazně vyjadřovali k tomuto návrhu nařízení. Myslím si, že návrh nařízení sem zavádí větší transparentnost a méně rizika, ale když hovoříme o tomto konkrétním typu podniků, tedy nefinančních podnicích, pak musíme tady najít správnou vyváženost, aby to bylo, bylo nadměrně regulováno, aby to bylo dobře regulováno a aby tyto podniky mohly mít i nadále přístup k finančním nástrojům, kte- díky nim čímž mohou snižovat riziko vyplývající z jejich běžné aktivity. Proto, když se na to podíváme z hlediska našeho výboru na toto nařízení, respektive jeho návrh, pak jde přesně o to, aby se nastavila správná rovnováha. Větší transparentnost, ale zálež, zároveň možnost i pro menší podniky, aby měli přístup k těmto finančním nástrojům. Navrhl jsem několik věcí, a zároveň mi dovolte říci, že termín je rozšířen. Můžeme eh, mít tedy více času pro diskuse a pečlivěji se tím dokumentem zabývat, než předložíme náš návrh a naše stanovisko hlavnímu výboru, vedoucímu výboru, což je Ekon v tomto případě. Rád bych pouze zmínil pozměvací návrhy, které bych eh, chtěl vám eh, zvláště nabídnout, aby ten postup byl jasnější. Je třeba vyjasnit některé definice. Dále dohled by měl být transparentnější a předvydatelnější z hlediska podniku. Je třeba se vyvarovat tak nazvaným zúčtovacím šokům. To znamená, když se eh, malé podniky obracejí na clearingové organizace, protože to někdy eh, znamená pro ně značné náklady. Takže toto je třeba zmírnit, abychom nevytlačili z trhu menší hráče, abychom je nezbavili možnosti používat tyto finanční nástroje. A pozměňovací, další pozměňovací návrh, eh, na který bych vás chtěl upozornit, eh, se týká zjednodušení postupu a zase zejména pro ty podniky, které nejsou finančního rázu a kde nadměrná regulace by znamenala daleko větší výdaje, které by v posledu vyplynuly Eh, se projednítly i do eh, spotřebitelských cen. Z toho tedy vychází, z této logiky vychází moje pozměňovací návrhy. Těším se na diskusi, na příspěvky Zdá se to být eh, věcí vysoce technickou, ale ono to má přímý dopad na ceny velice citlivých komodit a zboží. A na druhé straně to má také dopad na možnosti spotřebitelů, aby eh, mohli transparentně sledovat, co se na trzích děje, aby tady byla větší konkurence a menší tlak na ceny poslední slovo. Tento návrh nařízení skutečně dává daleko větší možnost regulátorům, včetně eh, nového orgánu pro dohled na trhy v Evropě, aby eh, tyto regulatorní orgány mohly daleko více a lépe vyhodnocovat rizika, která existují na finančních trzích, takže to je zajisté věc, která si zaslouží naší bezvýhradnou podporu. Děkuji. Děkuji panu Kalfinovi za jeho přesný úvod a nyní bych dal slovo kolegům. Jako první vystoupí pan Benson. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci poděkovat za velmi dobře připravenou eh, zprávu. Eh, já vítám tento návrh nařízení, protože existuje samozřejmě potřeba regulovat eh, pravidla pro ty instituce, které způsobily finanční krizi. Ale zároveň je potřeba si uvědomit, že ne všechno vyhovuje všem. Různá odvětví mají různé rizikové profily a používají deriváty k různým účelům. Většina energetických eh, firm, které obchodují s energií, používají deriváty, aby omezili rizika, která vyplývají eh, z eh, toho, co, čím se zabývají. To znamená, že aby mohli eh, zvládat, aby mohli řídit toto rizika, tak používají derivativ, derivativ a já se bojím, aby to nemělo náhodou negativní dopady na energetické trhy, aby to nebránilo vytváření integrovaných energetických trhů v Evropě. Já jsem tudíž velice rád, že jsme eh, jakožto výbor mohli vypracovat stanovisko k tomuto nástroji, tak aby trhy pak netrpěly nadměrnou regulací. Já myslím, že ty energetické firmy pravděpodobně nespůsobí systémové riziko a tím pádem nevyvolají finanční krizi. Pokud jde o regulaci mimoburzovních derivativ, když nevezmeme v potaz eh, všechny aspekty, tak to může vést k příliš zatěžující regulaci. Pan Calvin, Calvin tady za, eh, navrhuje některé návrhy na regulaci mimo burzovního trhu eh, over the counter eh, a já jsem rád, že se to bere v potaz, ale my čekáme samozřejmě na zprávu od výboru Econ Ovšem doufáme, že eh, se ještě zlepší návrh komise, že eh, se změní k lepšímu. Jsou tu některé záležitosti, které se musí ošetřit, zejména eh, pokud jde o možnosti výjimek ze zúčtování ve vztahu k některým transakcím uvnitř skupiny. Když některé nefinanční společnosti často používají jakožto jedna entita takové obchodování pro omezení rizik v rámci skupiny. Takže by mělo být možné takto mez v rámci skupiny eh, obchodovat nebo přenášet rizika bez zúčtování. U těchto transakcí ty jsou většinou uznávány ve všech eh, Eh, základních nástrojích finančního trhu, jako je například směrnice MIFID. Jestliže nepřekročí, se nepřekročí ten, eh, ten práh pro zúčtování, tak by neměli být eh, nuceny ke clearingu jenom proto, že protistrana je finanční nebo nefinanční strana. Jinak eh, by to mělo vést, eh, mohlo vést k nežádoucímu účinku, kdyby energetické firmy vůbec ne, neuzavíraly žádné transakce s finančními institucemi. Děkuji. Als nächstes die Kollegin Valian. Jako další kolegyně Valian. Um, thank you, chair. And... Uh, Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat zpravodaji za jeho úvahy a čekáme tedy na celý dokument. Jak ukazovala zpráva z je, jsou tady rizika, která jsou spojená s velkou expanzí úvěrových derivativ a proto je sine qua non, abychom zlepšili regulaci. Jsem ráda, že komise v tomto směru nabízí konkrétní návrhy, ale potřebujeme vydanční, vy, vyvážený přístup, protože financování investičních projektů například velice závisí na tom, zda někdo bude také ochoten vzít na sebe riziko s tím spojené. A je ještě lepší, když se ta rizika dají sdílet. A právě derivaty jsou velice dobrým nástrojem pro sdílení a distribuci rizik. Proto by deriváty měly být ehm, uspůsobány konkrétním, eh, konkrétním uživatelům. Ale jestliže se to zúčtuje na mimoburzovním trhu a ne na burzách, potom je těžší, aby tady bylo E, možné získat informace z hlediska dohledu, aby se vědělo, zda ta rizika byla správně hedžovaná. A zejména na současných finančních trzích je potom důležité také ocenit riziko úvěrového selhání, právě swapy úvěrového selhání e, vznikají tam, kde e, není to riziko okamžitě pozorovatelné a velice často se jedná o informace o vypůjčovateli, které, a jsou to informace, které mají jenom banky. Takže takovéto eh, deriváty, hlavně swapy úvěrového selhání, vytvářelo situaci vzájemné propojenosti a závislosti a těžko se v tom i eh, orgány dohledu vyhnaly, vyznaly. A eh, tato vlastně vedlo k tomu, že regulátoři nebyli schopni správně vytipovat typovat rizika, která byla zabudována v systému a jaké mají důsledky pro finanční stability. Aby se snižovalo systémové riziko, navrhuji souhlasím eh, s dvěma hlavními prvky, které navrhuje komise. Je to hlavně vytvoření registru obchodních údajů, aby se zvýšila efektivní, eh, efektivnost eh, trhu a potom zúčtování přes ústřední protistranu, která by měla zodpovědnost odpovědnost za řízení rizik, aby to všechno bylo dobře kapitalizováno, regulováno a prováděno profesionálně. Už tady bylo hodně řečeno o rozdílech, které existují eh, pro energetické odvětví a které z toho vyplývají. Myslím si, že musíme rozlišovat eh, mezi jednotlivými odvětvími, mezi jednotlivými sektory protože je zcela zjevné, že eh, bankro, bankrot jedné společnosti by třeba někde mohl vést k domino efektu. A um, mimo burzovní derivativa by mohla potom vést k takové situaci, že mandatorní zúčtování by zase vedlo k tomu, že by se nemohly používat přesně na míru šité deriváty, přičemž je to důležité pro některá odvětví, takže nakonec by třeba musela energetický sektor platit obrovská pojistné. A proto si myslím, že je třeba lépe regulovat finanční trh na jedné straně, na druhé straně umožňovat větší flexibilitu co do volby. Velice děkuji. Tím jsme vyřídili veškeré zájemce, kteří si přáli vystoupit. Nevím, zase chce ještě vyjádřit pan zpravodaj, pan Kalfin. Prosím. Děkuji. Jenom jednu větu. Já chci velmi poděkovat kolegům za to, že eh, se vyjádřili k této otázce. Myslím, že naše uvažování jde zhruba stejným směrem a myslím, že z toho vznikne velmi dobré stanovisko z výboru. Děkuji. Děkuji. A 2. března je lhůta pro pozměňovací návrhy. Jinak si myslím, že jsme vše z obsahového hlediska vyřešili. Tímto končím tento bod na pořadu jednání. Všem mnohokrát děkuji a i hned přejdeme, tedy nejdříve budeme mít krátkou pauzu a pot, tak na dvě minuty a pak začneme i hned s naším slyšením. No. Milé kolegyně a milí kolegové, ještě jednou zde všechny srdečně vítám na našem mini-hearingu. Dobře víte, že téma inovací je pro nás opravdu velice důležité. Týká se to budouc... Evropské unie a její budoucnosti. Paní kolegyně Merkel, která je zde po mé levici, a to je zcela náhodné, je spravodajkou pro tuto oblast a navrhla, abychom se setkali s několika odborníky a získali tímto způsobem důležité informace. Já tedy všechny odborníky tedy tímto vítám a chtěl bych předeslat jednu malou prozbu. Můj úvod bude dvouminutový a pokud by všichni mohli z 15 minut to zkrátit na 10 minut, tak by potom kolegové měli mnohem větší prostor pro otázky a myslím si, že by to celé věci opravdu napomohlo. Proto prosím, zda byste mohli být trošku kratší a místo 15 minut využít 10 minut. Tímto předávám slovo paní Merkis, aby mohla zahájit mini slyšení svým úvodním projevem. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já budu následovat vašeho příkladu a budu mimořádně stručná, protože všechny nás nesmírně zajímá téma inovací. Máme zajisté společný zájem na sociálních inovacích a jak využívat inovaci jakožto hybnou sílu, abychom mohli řešit výzvy a zároveň být konkurenčně schopnější. Proto se velice těším na vaše příspěvky a na otázky, které budou klást kolegové. Doufám, že tady budeme mít velice živou diskusi, jak zajistit, aby se inovace opravdu uplatnily, aby to nebyla abstraktní diskuse, měla by být konkrétní snad bychom měli hovořit o tom, zda e, inovace mohou povahánět i nastavené e, kvantitativní cíle. Jako první bude mít slovo doktor Petr Kotal, Managing Director QTI Innovation Europe, Arco Consult. Takže prosím, máte slovo. Good morning. Dobré jitro. Je, mě, je pro mě velkou ctí, eh, že mám příležitost se s vámi podělit o naše skromné názory ohledně úlohy mm, malých a středních podniků v Evropské unii. Já se jmenuji Petr Kotal, podnikám vlastně eh, v oblasti inovací a zároveň eh, momentálně mám tady dva startupy, malé a střední podniky. Eh, já jsem akademickým badatelem, ale také mám zkušenosti s mm, vedením velké mezinárodní společnosti. Jsem tedy podnikatel a s velkým nadšením se dívám na inovace. S vaším dovolením Eh, rád bych se o ně podělil i s vámi. Jen několik slov ohledně toho, co děláme. Jak už jsem říkal, momentálně řídím dva eh, malé a střední podniky a my se velice zaměřujeme na inovace. Hlavně eh, naším podnikáním je vývoj a komerční uplatnění průlomových technologií. A co rozumíme průlomovými technologiemi? Jsou takové, které se opravdu dokáží uplatnit na globálních trzích. Ehm, jenom pro zajímavost, eh, před několika lety eh, bývalý ehm, prezident Ukrajiny Juščenko byl otráven dioxinem a léčili ho v souladu s jedním z našich talentů, eh, patentů. Pardon. Ehm, e, spolu s rozvojem technologií nás zajímá i to, jak zajistit to, aby inovace byly produktivní, proto projektujeme produktivní inovační platformy a pracujeme na inovačních strategiích. E, naše podnikatelská strategie je velice důležitá a jednoduchá. Využívat e, veřejných a soukromých partnerství a v současné době naším velkým projektem je vývoj inovačního centra to se zase vracíme k té produkční, produktivní inovační platformě, protože tady právě chceme připojit, připravit inovační platformu, aby jiné podniky mohly získat podporu pro úspěšnost svého podnikání. Tento projekt už hodně pokročil, ale eh, překážkou významnou jsou finance a můžeme tedy samozřejmě říci, že možná projekt není dost dobrý, aby si zasloužil financování, ale na naši obranu mohu říci, že u jiných eh, projektů, které nejsou označené jako inovace, jsme neměli problémy s přístupem k financování, takže alespoň z naší omezené eh, perspektivy se nám to jeví. Takže jakmile se nějaký projekt označí jako inovativní, chápe se to jako rizikový a je těžké se ucházet o finance. Teď se podíváme na malé a střední podniky. Podle naší definice eh, jsou tyto podniky inovačním nástrojem, který převádí myšlenky na nové produkty a služby a může také přemostit kulturní mezeru mezi akademickou obcí a mezi průmyslem. A co vlastně sem vnášejí do eh, eh, malé a střední podniky? SM, je, je, jsou mimořádně schopné řešit eh, vysoce inovativní projekty. A to je něco jiného než velké podniky a jiné články tohoto řetězu nebo eh, státní výzkum, protože ty všichni fungují v prostředí minimálního nebo, negoti- nebo nulového rizika. Proto úloha malých a středních podniků je nenahraditelná. Dalším jejich eh, rysem je, že se zaměřují zaměřují na e, výstupy podnikové, jiné zdroje nemají, musí se opravdu na svém podnikání, za své podnikání zaměřit. A myslíme si, že opravdu ty sem vnáší e, duch podnikání a spolupráce, protože oni plně závisejí i na ostatních článcích inovačního řetězce. Nyní bych přešel eh, k eh, určitému eh, výběru hlavních výzev a příležitostí, s nimiž se setkávají ostatní články inovační řetězce. Už jsem zmiňoval finance. Finanční zdroje by měly jít za rámec financování výzkumu a vývoje a určitě by měly také jaksi sem vnášet peníze jaksi dopředu, protože potřebujeme určitě rizikové financování, rizikový kapitál, aby se to rozběhlo. Já se o tom nebudu dále šířit, protože eh, k tomu bude hovořit další řečník k tomuto tématu. Pak je další téma hodné zamyšlení. Zda opravdu eh, z univerzit a jiných výzkumných institucí přichází dost průlomových podnikatelských nápadů. Nejsem si tím tak jist. My chápeme jako průlomové ty myšlenky, které se uplatní globálně. A vidíme spíše takové inkrementální eh, než průlomové inovace. A myslím si, že právě na ty průlomy bychom se měli zaměřit. Pak bych rád zmínil ještě lidské zdroje. Možná vás trochu překvapit, eh, překvapí, že i malé střední podniky to velmi zajímá, ale když se podíváte na trh, tak je těžké opravdu tam najít lidi s takovými kvalifikacemi, které jsou nezbytné pro inovace. A je těžko říci, že potřebujeme prostě takovou osobu, protože potřebujeme i podnikatelské kvalifikace, i výzkumné. A eh, dneska spíše jsou to jaksi výzkumníci, zaměstnanci než podnikatelé. A jestliže chceme, aby se rozběhl inovativní řeč, řetězec potřebujeme novou generaci badatelů, výzkumníků, kteří zároveň jsou podnikateli. Pak je tady další značně znepokojivá věc že eh, jsou tady krátkodobá eh, obchodní partnerství mezi veřejnými a soukromými partnery, ale právě, že jsou velice krátkodobá. Jakmile vyschne rozpočet, tak se zase ty partneři rozejdou obvykle. A myslím si, že tohle by nemělo být účelem hry a že potřebujeme eh, více takových dlouhodobě udržitelných fúzí, abych tak řekla. Pravděpodobně ani nemusím zmiňovat eh, složité a roztříštěné eh, eh, prostředí. Nám lidem se evidentně, evidentně líbí všechno, co je složité, takže si své prostředí spíše vždycky dále komplikujeme. Ale myslíme si, že to je věc, která naprosto ničí malé a střední podniky a inovace jako takové protože inovace sami o sobě jsou dostatečně složité a pokud mají dále růst, a pokud k tomu mají příliš eh, složité prostředí, pak to jednoduše nepůjde. Tam eh, jak si dále se vyvíjet úspěšně nebudou. To je celé jistě oblast, nad kterou bychom se měli zamyslet. Jako příklad eh, bych mohl uvést příklad z průmyslových procesů. Třeba velké podniky Kdykoliv eh, je nějaký pozitivní příklad, tak okamžitě nastaví procesy. Eh, to udělají i u inovace, ale sám ten proces zahubí průlomovou inovaci, protože nikdy ten průlom ze své podstaty eh, neodpovídá procesu. To můžeme extrapolovat i na normy a podobně. Další je riziko potenciálního eh, odklonu eh, k nepodnikatelským inovacím a také rozpad inovačního řetězce totiž zainteresované strany musí skutečně spolupracovat, mají-li být úspěšné a mají to podpořit celkové inovace. Podnikatelský duch, toho samozřejmě potřebujeme více v našem prostředí a naučit eh, se také odměňovat lidi, eh, kteří eh, zaujímají přístup, ono to půjde, ale které zároveň také akceptovat eventuální nezdary. A také eh, bych nerad, aby se z inovace stalo jenom takové heslo, jenom mě, o čem se bude jenom mluvit, ale měláme se zaměřit na výsledky. Na závěr, domníváme se, že bychom se měli zaměřit na budování takového podnikatelského prostředí, které by eh, bylo eh, přátelské, podporovalo by inovace a průlomové inovace by měly mít potenciál konkurenční schopnosti na globálním dějišti a opatření Evropské unie piloty by měly být zaměřeny na omlazení celé inovační sítě, jako je EIT. Myslím si, že k inovacím bychom se měli stavět jako k umění. Je to víc než nějaká práce, je to poslání, nelze si to vynutit, regulovat ani zpracovávat. Mělo by se to ale pěstovat v rámci eh, ekologického systému Evropské unie pro inovace. A jenom nejlepší týmy s velmi jasným eh, vedením to zvládnou. Děkuji. Dr. Kut. Děkuji panu doktorovi Kotalovi a hned předávám slovo panu doktorovi Achatovi, který je korporátní prezident Siemensu a vedoucím oddělení pro výzkum a technologie. Prosím, máte slovo. Pan, pane Rojle. děkuji mnohokrát za pozvání. Já bych chtěl stručně definovat inovace, než se pustím do této prezentace. Inovace má dva aspekty, podobně jako říkal pan Kotal. Jednak ta myšlenka a dále to, abychom tu myšlenku dostali na trh. Pokud se myšlenka neprosadí na trhu, tak není uznána jako inovace. Čili jde o ten nápad, tu myšlenku a její implementaci na trhu. Je nesmírně důležité, aby firmy eh, jako, eh, pro eh, firmy jako Siemens je inovace vesmír, nesmírně důležitá. A můžete si samozřejmě vybrat, že možná jste nejlevnější, nebo máte nejlepší organizaci. My jsme se rozhodli, že budeme inovátorští. To znamená, že jak si jste první, snažíte se být předním pionýry v oblasti, průkopníky tedy v oblasti například eh, úspornosti nebo zdravotní péče nebo inteligentní, řešeních inteligentní infrastruktury. A to není nic nového pro takové společnosti jako Siemens. My už vlastně jsme průkopníky po dobu 160 let existence Siemensu. A tady je důležitá udržitelnost. To je pro nás nesmírně důležité téma. Udržitelnost to je, e, to pro některé znamená jenom, že jsme přísní vůči životnímu prostředí, ale, ale když, je, e, když jste společnost, která už existuje 160 let, tak e, to, jak se to neomezuje jenom na toto, jenom na negativní dopady na životní prostředí, ale také udržitelnost ekonomická a ekono, udržitelnost z hlediska lidských zdrojů. To je ta základní myšlenka. A když hovoříme o naší výzkumné činnosti, tak jde o to, jaké eh, chceme řešit a jaké výzvy jsme schopni řešit, řešit. Jaké jsou ty základní výzvy. Více a více lidí se stěhuje do měst a v rok 2007 byl první rok, kdy více lidí žilo ve městech než na venkově globálně, takže urbanizace je jeden z klíčových trendů, ale také výzev, protože to znamená obrovskou výzvu pro infrastrukturu, dopravu, logistiku. Organizace je něco, co je eh, prostě faktem a musíme se s tím vypořádat. Demografické změny, to znamená, to je další výzva, že lidé stárnou Eh, je to sice dobré, že se dožívají více, ale společnost se mění, mění se zdravotní péče, mění se eh, i prostředí, které se musí uspůsobit potřebám starších lidí, takže demografické změny jsou něco, co musíme mít na paměti. Existovala doba, kdy se lidé ptali, jestli ke klimatickým změnám dochází nebo ne. Teď už o tom žádné pochybnosti nejsou, ale jde o to, jak omezit, zmírnit rizika vyplývající z těchto změn. To je další obrovská výzva a čtvrtá výzva, kterou máme neustále na mysli, je globalizace. Jak se nám podařilo fungovat eh, a jednat lokálně dříve. Dařilo se to dříve, ale teď to není možné, protože musíme vzít v potaz nejenom naše bezprostřední sousedy, ale také musíme spolupracovat s obyvateli v Ázii, v Americe, v Jižní Americe už nežijeme ve starém světě, žijeme ve světě novém a tento svět se dramaticky změnil. V současném světě je nesmírně důležité být otevřený, Takže my se řídíme tím motem otevřené inovace, kde máme výzkumné aktivity, máme 2000 výzkumníků v Evropě a v dalších částech světa, ale na straně druhé víme, že existuje mnoho chytrých lidí mimo Siemens na univerzitách, ve výzkumných centrech a z toho důvodu jsme přišli s myšlenkou spolupracovat otevřeně s výzkumnými a průmyslovými eh, partnery v oblastech otevřené inovace. To je právě to, o čem se bavíme. A teď se dostáváme k evropskému rámcovému programu pro výzkum. Siemens podobně jako mnoha dalších, mnoho dalších společností v rámci eh, Evropského pro, programu pro výzkum hledá ty správné partnery. Po, pochopitelně, že financování je důležitá věc, protože bez financování nikdo nezaplatí eh, za ty provozní náklady, protože Samozřejmě jedna z, vý, z, jedna z, jeden z aspektů práce v takovémto evropském rámcovém programu je, že z toho eh, vznikají provozní náklady a je potřeba, aby se tyto eh, náklady nějakým způsobem proplatily. Eh, když ta účast je menší než 50%, tak to je problém. Další otázkou je komplexnost. Vytvořili jsme společně komplexní svět ale to neznamená, že se nemáme snažit o omezení komplexnosti a zaměřovat se na specifická témata. Já navrhuji, abychom se zaměřili na ty hlavní výzvy, o kterých jsem již hovořil. A v rámci toho samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jestli k tomu chceme něco přidat, nějaká témata, ale musíme se zaměřit, zacílit na hlavní priority. To je důležité pro nás i pro další společnosti a výzkumné instituty. Máme celou mnoho různých eh, aktivit a některé probíhají souběžně. Bylo by lepší, kdyby eh, iniciativ, iniciativ bylo méně, ale byly by eh, významnější a soustředěnější. Třeba se zaměřujeme teď na budoucí internet, internet, starý internet byl definován ve Spojených státech v Americe, ale budoucí internet bude takzvaný internet věcí, internet služeb, internet znalostí a tím se skýtají nové, to skýtá nové příležitosti. Dramaticky, čekají nás dramatické změny v internetu a my bychom měli využít těchto možností k tomu, abychom definovali tento nový svět. A komise, myslím, že je si toho vědoma. Čili my jsme zahájili aktivity jako budoucí internet, pak dále existují další iniciativy, které se chtějí zabývat ETP, eh, e eh, to znamená ty znalostní programy, to, ta softwarová, softwarový aspekt budoucího internetu. Softwarová a iniciativa, já jsem předsedou této platformy pro Evropu a my se tudíž probíhají různé, různé iniciativy, staré iniciativy mění své definice a tady potřebujeme určité pokyny k tomu, aby bylo jasné, jak můžeme spolupracovat. Podniky podporují tyto aktivity dokonce často více než jednu a velmi mají velký zájem na zaostřenějším, zacílenějším a zároveň méně komplexním programu. A dále implementace. Ve světě, kde všechno je založeno na internetu, je velkou hodnotou rychlost. A v některých případech rychlí jsme, v mnoha případech nejsme dost rychlí. Uvedu příklad. Evropský technologický institut. My jsme diskutovali s předsedou Barosem v roce 2006 a první implementace prvních eh, center pro výměnu znalostí proběhly v roce 2007. Teď v roce 2011 bychom měli skutečně se pustit do práce ale mezi tím eh, byl založen Facebook a stal se eh, dominantní platformou na internetu. My máme iPod a iPhone a Siemens vytvořil eh, také složku, která se zabývá obnovitelnou energií, roste nesmírně rychle, vzrostl za několik let desetkrát, takže svět se dramaticky rychle změní a pokud budeme příliš pomalí v našem rozhodování, tak pak už rozhodnutí, která přijmeme, nemusí být platná. V případě Evropského institut, technologického institutu, ta myšlenka propojení výzkumu společnosti společností a um, vzdělání je pořád platná. A proto tuto myšlenku podporujeme. A jsme integrální součástí této aktivity. Další téma, které chci zmínit, je, že se dostáváme do stále více jaksi kontrolní mentality. To znamená, že ten výzkum není založen na důvěře. ale já si myslím, že musí být. My teď vynakládáme jedno euro na výzkum a inovace a další euro na to, abychom zvládli a kontrolovali to, co se děje s tím prvním, e, s tím jedním eurem, tím, že píšeme různé přihlášky, žádosti a zprávy. Kdybychom vycházeli z důvěry, to znamená, že bychom mohli důvěřovat těm, kdo investují své prostředky, a tady hovořím o průmyslových společnostech, abychom věřili, že dělají něco smysluplného, tak by to snížilo toto eh, toto zátěž, toto úsilí. Já neříkám, že nemusíme věci revidovat na konci, ale důležitý je ten vztah, základní vztah eh, mezi vynakládáním prostředků na inovace a pouze na kontrolu. To by mělo rozhodně být ve spíš ve prospěch těch inovací. Jinak říkám, eh, jdeme správným směrem, ale potřebujeme omezit komplexnost, určit si priority, zvýšit důvěru a rozhodnout se, eh, co je důležité. Děkuji vám za pozornost. Bedanke mich auch sehr. Rovněž velice děkuji. Pane doktore a chci byla to velice důležitá, zajímavá další informace a jako další bude mít slovo Mark Šublín, který je Head of Mandate Management Product Development and Incubation European Investment Fund. Prosím, máte slovo. Thank you, chairman. Uh... Děkuji, pane předseda, a velice vám děkuji za pozvání a jsem velice rád za tuto příležitost, abych eh, přispěl k této práci a zodpověděl vaše otázky. Já jsem člověk ukázněný, tak budu jednat podle instrukcí a budu hovořit svou mateřštinou. Je... L'objectif de ma, de ma présentation. Cílem eh, mé prezentace je podělit se s vámi se svými zkušenostmi já jsem manažerem inovačních fondů a vyvodit z toho určité závěry a doufám, že to bude dobrý příspěvek do diskuze, užitečný přece příspěvek. Je něco krátce k Evropským infekčním fondům. My jsme součástí skupiny EB, vědeme se rizikovému kapitálu, pokrýváme téměř celkovou finanční fázi pro podnik od fáze počáteční až ke operacím, které se týkají garancím, řídíme zdroje, které dostáváme od Evropské investiční banky a od Evropské unie. A samozřejmě v rámci regionální politiky i od členských států. Chtěla bych vám něco říci o Eh, naší činnosti, která souvisí s rizikovým kapitálem a jak jsme se z toho poučili a jak vypadá také oblast záruk. Jakým způsobem by bylo možné ty věci vylepšit s ohledem na budoucí programy. Tedy rizikový kapitál je důležitou součástí naší činnosti. Je to cyklický trh, velmi cyklický trh který přednedávem prošel velice silnými krizemi, eh, například v roce 2008 Počet prostředků za rok 2010 byl ve výši 2 miliard eur, tedy třetina z toho byly veřejné prostředky. Existuje pouze málo investorů, protože rentabilita sektoru je malá, někdy dokonce negativní a máme zde velice málo eh, případů, kdy se obrací na burzu, jdou na burzu, ten trh je zablokován, takže to tedy neznamená, že technologické podniky, které potřebují rizikový kapitál, protože nedostanou úvěr od banky, že by tyto podniky zde nebyly. Ne, oni tady jsou, ale je zde problém s financováním. A proto je důležité, aby tento sektor byl specificky financován. V, tomto, v této oblasti jsme činí mm, asi 10 let a financovali jsme asi 350 fondů pro eh, kapitálové riziko. Máme privátní investory, spravujeme 5 miliard eur ve jménu Evropské investiční banky. Ovšem za současných podmínek na trhu je to tak, že naše zásahy jdou až do výše 50 velikosti fondů, na kterých se podílíme. Momentálně jsme orgán financování, který podlehá Evropské unii. Komise sama je akcionářem a samozřejmě tímto podleháme i dohledu nad trhem. Co můžeme tedy činit za těchto obtížných podmínek? Samozřejmě se snažíme dále vyvíjet náš investiční model. Klasický model bylo, že jsme tedy zasahovali do fondů, tam jsme byli činí, ale ono je třeba Eh, jak se, aby ty fondy rovněž se hýbaly, protože my nemůžeme pokrýt celkovou financování, potřebujeme 50% i z jiných stran, protože sami zafinancováváme pouze těch 50%. Spolupracovali jsme i se soukromými, někdy i veřejnými bankami a také se soukromými fondy, například ve Španělsku či ve Francii. Ve Spojených království to bylo UKFTF, rovněž jsme spolupracovali s veřejnými organizacemi Takto jsme se tady snažili zabezpečovat financování. Nyní se snažíme stále roz, více vyvíjet corporate venturing, tedy eh, velcí partneři z průmyslu, například spolupracujeme s farmaceutickými firmami a doufáme, že se nám podaří spolupracovat i s podniky z oblasti informačních a komunikačních technologií. Už se spolupracujeme rovněž s národními partnery, to jste možná viděli v závěrech Evropské rady. Snažíme se vyvinout eh, fond pro patenty, a to v rámci partnerství se spořitelnou ve Francii, pak z Casa Deposito v Itálii. Snažíme se tedy um, otevírat nové cesty a vydávat se novými směry. Uh, Dále vyvíjíme aktivity ve prospěch přenosu technologií. Eh, chceme podpořit propojení mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky. Snažili jsme se tedy se vydat novými cestami a doufáme, že se nám to podaří v budoucnosti takto provozovat i nadále, že budeme mít dostatečně flexibilních prostředků, tak abychom opravdu mohli i nadále Eh, proskomávat nové směry a provozovat efektivní práci. Několik příkladů se oblasti přenosu technologií. Tam se jedná například o spin-out. Jsou to menší podniky, tam se jedná o licence a rovněž eh, jsou to dohody o spolupráci. Současný program, který máme, který se soustředuje na malé a středně velké podniky, nám nedovoluje podporovat takovéto opatření, protože například poskytování licencí, které bychom mohli financovat, jde spíše k užitku velkých firm, proto to pro nás nepřichází v úvahu. I z toho je třeba se poučit. Ovšem na druhé straně jsou velice zajímavé oblasti. Je třeba tedy nalézt lokální fondy, například u univerzit. Je třeba vytvořit takovéto struktury pro financování, abychom opravdu měli propojení mezi výzkumem a trhy. A další věc, fond Unit z Manchesteru, Univerzita v Manchesteru, to jsme také eh, spolufinancovali tam profesor Mosolov dostal cenu, nebo cenu za fyziku. A co se týče záruk, to je velice důležitá součást naší činnosti. V rámci programu pro inovace, který běží do roku 2013, CIP, máme záruky, rizikové záruky ve výši 200 milionů eur ale celkově se jedná o 3,8 miliard. Jsou to úvěry pro malé a středně velké podniky. Tento typ činnosti má silný pákový efekt. Optimalizuje se tak využívání veřejných prostředků. A je to oblast, která je opravdu velice důležitá pro spolupráci s národními partnery. Z těch 90 tisíc podniků, které jsme financovali v rámci CIP, se jedná z 50% o inovační podniky. A musím říci, že velká většina z nich, a je to 80%, má méně než 10 zaměstnanců. Takže to je opravdu cílová skupina malých inovativních podniků. Společně s GD pro výzkum a dalším ředitelstvím. Mění ověřujeme, jakým způsobem bychom mohli být nástroj pro sdílení rizik, který by mohli využívat také malé a středně velké podniky. To je důležitá věc. Snažíme tedy se o to, aby to mohly využívat i malé a středně velké podniky, které jsou inovativní a které pravděpodobně eh, by budou mít i velký podíl ve výzkumu. Samozřejmě je třeba se podívat na to, jak bychom to mohli sladit eh, s facilitou CIP, kterou také řídíme. Ta se zaměřuje rovněž na inovační podniky. Všem ono je to obtížné, protože banky pracují spíše všeobecně. Takže jde o to, jak bude probíhat výběr takovýchto inovativních podniků. Když se podíváme na portfolia bank, se kterými máme dohody, eh, podívat se na to a nalézt určité inovativní malé středně velké podniky a potom mít konkrétní smlouvy s takovými 20-30 bankami. Takže nejdříve se tedy přes banky musí nalézt podniky a potom e, se přistoupí k e, vytváření těch záruk. To je tedy velice komplikovaný postup. Je třeba mít úzké vztahy se samotnými bankami a otevírá se tam jeden problém, když hovoříme o veřejných prostředcích a to je vlastně způsobilost k podpoře. Proto musíme zcela jasně definovat inovace. Protože pokud tam nebudou jasná kritéria, nebudou se dodržovat, tak by to vedlo k tomu, že by banky musely ty prostředky mm, vracet zpět a to by mělo negativní důsledky na provádění celé operace, takže je třeba jasně vymezit inovaci. Samozřejmě jsme si také vědomi toho, že Potřebujeme pro podniky takovéto cílené záruky, cílené garance. Jsou sektory, například jedná se to odvětví energetické činnosti, ekologie, ale také kulturní průmysl. To jsou odvětví, kde kde se jedná o inovativní odvětví a zároveň jsou strategické pro Evropskou unii. Jaké závěry můžeme vyvodit z naší spolupráce? Předaná hodnota inovačního programu velice silně závisí na geografii, na podmínkách na trhu, takže to nelze stanovovat přímo od počátku. Když řekneme, že nějaký program se má vždy automaticky týkat pouze přeshraničních projektů, tak je to příliš restriktivní. Nebo například u rizikového kapitálu když, když se jedná o členský stát, kde je málo rizikového kapitálu, kde to může mít například důležité než v rozvinutých zemích, kde mají rozvinutější trh, takže tam je třeba také diferencovat a podívat se na to, jak vypadá celý cyklus a tam eh, posílat finance. Ta předaná hodnota se mění i během eh, let, kdy jsme měli v roce 2000 tu situaci, že rizikový nebo trh pro rizikový avatar byl schopen od privátních investorů získat 2 eh, miliardy eur, tak v té době eh, se veřejné peníze musely dávat do rané fáze celkového cyklu. Pokud eh, za dva, tři roky se trh opět nastartuje, tak bude evropská přidaná hodnota opět vypadat jinak. Bude se to muset přizpůsobit. Takže je opravdu nutné trvale sledovat podmínky na trhu, abychom mohli optimalizovat využívání veřejných prostředků a to platí právě také i pro záruky. Euh, to druhé, na co bych chtěl poukázat, je adicionalita subsidiarita a nutnost už se spolupracovat eh, s partnery v jednotlivých členských státech, tak aby byli schopni pracovat více a lépe. Já už jsem tady zmiňoval krátce Fond pro patenty, který v současné době spolu vyvíjíme společně s našimi partnery, jako je CAS Depo a Casa de Deposity. Pak otázka autorských práv v patentovém fondu jaký ho mají například Japonci, Američané a Korejci. To je samozřejmě strategická věc a k tomu jsou zapotřebí národní partneři. Další aspekt je flexibilita investičních pokynů, které my realizujeme a implementujeme. Myslím si, že nemůžeme vycházet z toho, že bychom mohli pokrýt veškeré části trhu během deseti let. Momentálně vypracováváme takovéto pokyny a mají právě být platné po dobu deseti let. Je třeba, aby zde byl právní základ, který nám umožní přizpůsobovat opatření konkrétním potřebám. A když my jsme čelili krizi, tak jsme takovou tu pružnost neměli. Pokyny, které jsme museli implementovat, byly navrženy v době, kdy krize nebyla a takováto možnost, že by mohlo dojít ke krizi, ta v pokynech zohledněna nebyla a velmi nám to stěžovalo naši práci. Momentálně je důležité se zaměřit na komplementaritu a na dobré probojení veškerých opatření, které se provádí v rámci evropského financování. Máme jsme tedy program pro financování, pak jsou zde opatření v rámci strukturálních fondů, protože my například i řídíme prostředky z regionálních fondů, kde rovněž je zde rizikový kapitál, národní kapitál, pak jsou zde uvěhy od EIB, pak jsou zde opatření národních institucí. Je tře- my zajišťujeme i technickou podporu, Tedy veškeří tito aktéři se musí koordinovat. A to tak, abychom mohli co nejlépe optimalizovat jednotlivá opatření podle regionu, podle sektoru, protože jinak bude docházet k překrývání a ke zdvojené práci a celé nebude to prospívat našim záměrům. Takže to by bylo to hlavní, na co jsem chtěl poukázat. Nyní cíle. Na těch pracujeme již dlouho. Přenos technologií, duševní vlastnictví, propojení výzkumu a trhů. Dále fondy pro rizikový kapitál zcela jasně zaměřené specifické fondy, Dále v oblasti defin- inovací bychom měli mít obšírnou definici, která by zahrnula oblasti jako například i sociální inovace. I nadále chceme mít eh, vedoucí úlohu, chceme jednat kontracyklicky s ohledem na potřeby trhu, to je rovněž úkolem veřejného orgánu. Chceme být prospěšní malým a středně velkým podnikům. Chceme tedy, aby definice obsáhla i malé a středně velké podniky, které se nachází ještě ve fázi růstu. Hovořil jsem o finančních nástrojích. Zde je nutné, aby existoval rámec pro realizování těchto nástrojů, například evropský patent – či daňová reforma, která by zabránila dvojímu zdanění a další věci. To by, byly velice, nut, to by byla nutná důležitá doplnění našich finančních nástrojů. Děkuji. Děkuji panu Šublénovi, bylo to velice zajímavé, velice komplikované. Samozřejmě vše je velice důležité pro více in- inovací. Já nyní budu hovořit trochu déle, protože budeme muset eh, náš přístroj nabít, abychom mohli mít další prezentaci a to bude chvilku trvat. Potom budeme moci i hned pokračovat s dalším řečníkem. Zatím jsme na tom časově velice dobře, protože všichni hosté se opravdu snažili své prezentace o trošku zkrátit, takže máme velmi dobré šance na to, že se bude moci rozvidnout zajímavá debata. Ještě chviličku to potrvá, takže řeknu, že dalším řečníkem bude pan Vazára. Doufám, že jsem jeho jméno vy, slovím správně. Pan Vazara pochází z Finska. Já vás zde vítám a nyní máte slovo. Eh, doufám, že se to eh, podaří zorganizovat eh, během několika vteřin, aby nám tam naskočila prezentace. Herzlich willkommen. It's your turn. Děkuji. Nejprve dovolte, abych vám velice poděkoval za pozvání. Je to významná příležitost. Myslím si, že klíčem k tomu je to slovo Pure, které se špatně vyslovuje. Asi jste o tom neslyšeli, ale je to hlavní komponenta finského inovačního systému už celé desetiletí. Já jsem tedy Fin a mám co dělat eh, s finským inovačním systémem. Snažím se ho rozvíjet ale nechci vám doporučit, abyste dělali všechno, jako to děláme my ve Finsku. Nicméně bych eh, chtěl začít dvěma slovy, eh, jak to interpretujeme ve Finsku eh, eh, účinné využívání zdrojů. Nás je pět milionů, máme biomasu a máme mozky, nic víc, takže musíme je opravdu efektivně využívat. Pak šoks, to znamená nový inovační eh, nástroj ve finštině a my jsme si vytvořili takové klastrové výzkumné firmy. To jsou univerzity, eh, společnosti, podniky ve stejném odvětví. Ty se domlouvají na vlastním eh, výzkumném programu a na 50% to pak financuje stát. Ale šok samozřejmě znamená i něco jiného a e, tak stejně pak to velice zaměří lidi, jejich pozornost jako recese. Asi jste četli e, o nesmírné množství článků o tom, jakou tvar má tato recese, jakého, ale možná, že větší problém je diskontinuita a to e, je nepříjemné. To jsou taková místa, kde záleží třeba na hodně významném hráči. nejprve e, se musíme nějak obhajovat, abychom se dostali z recese, ale určitě se můžeme také z vícečetných recesí dostat prostřednictvím inovací. Omlouvám se, opravdu to zní tak, jako mluví konsultanti. A bylo mi řečeno, ale abych se omezil na e, jasná sdělení. Ale a myslím, že ta 3D tomu docela vyhovují. Od defenzivního k ofenzivního. Představte si e, ledního medvěda, jak stojí na e, malém ledovci, který postupně odtává, takže vlastně hájíme ubývající území. A pak pak už defragmentaci se tady hovořilo o deregulaci také, tak se do toho pustíme poněkud hlouběji. Od defenzivního k ofenzivnímu. Pohyb tedy znamená expandovat, nikoliv se jenom hájit, nejenom, se de, nejenom defenzíva. Musíme se jaksi opevnit. Samozřejmě vezměte si eh, chemické odvětví v Evropě, vede na celém světě, jestliže je to vedoucí odvětví na světě, a zároveň ale tady eh, chybí eh, například kovy eh, vzácných zemin. A proč by tedy evropské chemické odvětví nemohlo naopak vést v náhradních materiálech z biomasy? Zvědavost nebo zvídavost. Lidé se příliš spokojí s tím, co mají, když nejsou dost zvídaví. Jako příklad Eh, některý národ třeba daleko projde dopředu eh, než mnohé jiné v Evropské unii. Jestliže jsou tam lidé, kteří chtějí vědět, co se kde děje, chtějí dopředu, chtějí budovat, takže neznamená jenom to, že my od někoho opisujeme, oni by měli také opisovat od nás, ale zase bychom měli na to opisování reagovat chytře. Máme opravdu největší eh, koncentraci mozkového potenciálu. Měli bych, co nám ale chybí, je nejlepší eh, organizace na světě, abychom zjistili, co už bylo vynalezeno, abychom zjistili, zda to odpovídá také eh, silným stránkám Evropy a Eh, aby se to, to potom eh, podrobilo licenčnímu řízení v Evropě, protože nejsme až tak eh, chtěli, abychom mohli znovu vynalezat kolo. Měli bychom spíše na něj dávat licence a dělat, dejme tomu, komponenty z obnovitelných zdrojů pro auta. A existují například intelektuální podniky, například eh, Bill Gates a takovýhle vlastně dělají portfolia eh, právě eh, z patentů a to jsou podniky někdy, které mohou být spíše překážkou pro inovace. My chceme zjišťovat, co se kde děje, licencovat to pro Evropu a podporovat inovace. Teď dekfragmentace. Zase už tady bylo zmíněno mnoho akronymů. Já jsem také říkal EIEB, EIT, EI 300 a tak dále. A myslím si, že eh, hlavně dnes se pohybujeme v oblasti EIP a kladu si otázku, jak vypadá větší obraz, širší oblázek evropského výzkumu. Určitě mnozí o tom vědí více, ale eh, eh, když se provádí defragmentace, tak se vlastně příliš rozmělňuje záběr. A ve Finsku jsme zjistili, respektive teoreticky vzato se eh, nám ty klastry líbí, takové zhluky, protože to velice dobře odpovídá malé zemi, máme vzdělané obyvatelstvo, máme high-tech eh, odvětví, máme software, eh, všechny jiné. A, a teorie byla taková, že Inovace se odehrávají mezi těmito zhluky, mezi těmito klastry a zjišťujeme, že je tomu skutečně tak a také vlastně vyvíjíme další generaci uvažování ve smyslu klastru, ale to by trvalo déle než 10 minut, abych vám to vysvětlil. Ale abych udělal tak, na, například, máme například program budoucí biorafinérie tam eh, lékařští, chemičtí a biologičtí inovativní eh, pracovníci eh, zkoumají, co je možno dělat s chemikálií získávaných z dřeva. Nemohu vám tedy přesně říct, na co jsme přišli ale v podstatě je to přesně ta věc, která podle teorie by měla fungovat a evidentně také funguje. Pro nás problém, jako pro kohokoliv jiného, je, že to je jaksi země nikoho. Nikdo přesně neví, jak tady dát dohromady podniky, když to nejde přímo o její hlavní podnikání. Ale pak máme zdroje. Máme tady samozřejmě účinky klimatických změn, ale musíme myslet, že se nejedná jenom o uhlík, ale vodu, biomasu, vodu, energii a Podniky, které eh, se zaměřují na energii uhlíku, na politiku uhlíku, budou muset také se brzy zaměřit například politiku energie a brzy se to všechno bude střetávat. Takže my to musíme nějak dávat dohromady. A musíme se také snažit eh, maximálně vytěžit z věcí, jako je biomasa. Může to být papír, energetický zdroj nebo eh, materiál pro automobily, kosmetiku, potraviny potravinářský průmysl, cokoliv vás napadne, deregulovat. Můžeme si položit otázku. Dnes najednou zjistíme, že je tady významná vědecká odpázka, která vyžaduje rychlou odpověď. Víme, že k tomu máme v Evropě výzkum badatelské týmy, mozkový potenciál, teoreticky by byly i peníze, ale jsme schopni za, eh, udělat takový něco jako mírový mini Manhattanový projekt během dvou měsíců, aby se dali dohromady nejlepší lidé, aby se to financovalo a udělalo selhalo. A Tady eh, v 60. 70. letech se inovativně uvažovalo, eh, ale my, nám takovýhle instinkt chybí. Musíme také přizpůsobit cíle, protože často dochází k takovým spin-offům, eh, to znamená odštěpeným věcí, čili cíle se musí přizpůsobit tomu, co už se jaksi odštěpilo a šlo dále a co se ubírá slibnou cestou. A pak tedy mluvíme o klastrech, ale také o takových propadlinách, údolích. Mně někdy připadá eh, o údolích něco jako Silicon Valley, tak každá část Evropy by chtěla být nějakým takovýmto údolím pro něco, ale ony ty údolí eh, představují velice příkré kopce, než, než se zdolají. Musíme tedy propojovat hodnoty a využívat unikátní evropské silné stránky. Potřebujeme svobodu k inovací, flexibilitu pro přizpůsobování a finanční Eh, prostředky, abychom to všechno zvládli a to všechno v 3D prostoru. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji. Komentář, to byl ten potlesk. Takže bych dala slovo dalšímu řečníkovi, je to pan doktor Lee. European Entrepreneurship and Innovation Standard School of Engineering Managing Director. Právě dorazil mezi nás, já zde srdečně vítám a nyní mu předávám slovo, prosím. Děkuji. Slyšíte mě všichni? Je vel, pro mě velkou ctí být pozván zde mezi vás do Evropského parlamentu a velice vám děkuji za to, že Stanford University zde má možnost přijít s malým příspěvkem a nyní budu pokračovat v angličtině. Děkuji. Takže můžeme to prosím tady promítnout na celou obrazovku. Děkuji. Takže já bych řekl pár slov o té perspektivě z hlediska Silicon Valley, komercializace výzkumu tady v Evropě. Já jsem tento týden eh, v Bruselu jako expert pro eh, sedmý rámcový program, pak se vrátím a budu ještě revidovat nějaké návrhy pro komisi, takže mám trochu takovou perspektivu zevnitř, pokud jde o evropskou scénu a výzkum a inovační politiky. V nedávné době, v posledních letech, jsem byl členem Irské inovační task force a ve Finsku a Dánsku a jinde jsem měl řadu projevů o inovační politice, spolupracoval jsem s regiony a také jsem radil americkým vládním agenturám, například Národní institut pro zdraví. Také jsem sloužil guvernérovi Billu Richardsonovi v rámci jeho prezidentské kampaně v roce 2008 a na Stanfordské působím na Stanfordské univerzitě, kde každé pondělí učím. Máme tam příští týden dva profesory, jednoho z České republiky. Budeme hovořit o transferu technologií. A toto jsou partneři, které máme v Evropě v uplynulých třech let. V uplynulých třech let jsou to země, z nichž jsme měli pozvané řečníky. Máme tady různá logo, Enterprise Estonia, Norsko a další. Regionální, například promo Madrid, Only Lyon z lyonského regionu a další korporátní partneři. Ten takzvaný eh, soukromý kubátor v Itálii, eh, dále Asociace pro rizikový kapitál. A pak tady máme ty země, které mají nějaké barvy, což jsou země, eh, v, kde jsme prezentovali a kde jsme se zabývali různými otázkami. Máme také, eh, měli jsme také ve Stanfordu zástupce z DG pro podnikání. Takže já budu teď hovořit o mm, těch vazbách mezi Evropou a Silicon Valley. Silicon Valley, Silicon Valley je poměrně velká zóna, kolem Cisco Bay, eh, San Francisco Bay a je tam, jsou tam, žijí tam asi 3 miliony obyvatel, ale z hlediska rizikového kapitálu a eh, z hlediska investic a high-tech představujeme asi 40 investic tohoto druhu ve Spojených státech v oblasti high-tech, ať už jde o zdravotní zařízení nebo IKT eh, a nebo jinou technologii. Je to globální centrum pro inovace, vedeme, v, pokud jde o inovační financování a různé revoluční eh, podněty a myšlenky, ale snažíme se především eh, rychle eh, umožnit společnostem, aby se dostali na, globál, na globální úroveň. Kdo chce vytvářet vlastní klastry, tak nakonec se dostane do Silicon Valley, ať už jsou to vlády, společnosti, univerzity, Eh, aby se naučili nové inovační modely, nové myšlenky a nakonec se tedy často dostanou, eh, dostali do Stanfordské univerzity, aby se podívali na to, jak, jak postupujeme, jak to děláme. Takže máme neustále návštěvy od evropských, latinskoamerických a azijských delegací. Například v listopadu jsme měli pětidenní workshop pro šanghajskou uh, samosprávu a to, co děláme, my se snažíme umožnit společnostem vyrůst růst na tu globální úroveň, úroveň co nejrychleji, vytváříme nová pracovní místa, nová odvětví, zvláště nám jde o e, různé myšlenky, které mají revoluční, inovativní charakter a e, také provádíme výzkum, to všechno jde ruku v ruce. Takže Silicon Valley to je místo, kde velmi často se svět učí novým přístupům k inovaci, eh, zvláště z Asie tam přichází lidé, z Číny, eh, Japonska, ale také z Evropy. Takže ta perspektiva Silicon Valley je taková, že Silicon Valley je strategický region pro Evropu, je to součást evropského inovačního ekosystému. A není to doceněno v evropských hlavních městech. Existuje velká, velká, velká, společ, velká společenství Němců, eh, Irů, Finů a dalších, nebo Dánů, Norů, Švédů, kteří tam žijí, jsou tam zastoupeni také Estonci. Je to významné centrum vládních operací z mnoha různých zemí Evropy eh, a některých regionů, například Katalánsko tam má své zastoupení. Stále větší počet evropských podnikatelů a investorů přichází do Silicon Valley a to z velké míry proto, že mají pocit, že nejsou schopni tak rychle růst eh, v Evropě jako v Kalifornii, ale máme také některé významné nadnárodní společnosti z oblasti telekomunikací, automobilového průmyslu či IKT. Ovšem já soudím, že většina evropských regionů se není, není do dostatečné míry, míře zastoupena. Je tam málo středně velkých podniků, které eh, by si udělali obrázek o tom, jak to funguje. Nevidíme tam mnoho evropských univerzit. My na Stanfordu spolupracujeme s evropskými univerzitami, ale to jsou hluboké vztahy, které jsou velmi dlouhodobé, historické historické EPFL ve Švýcarsku, Oxford, Cambridge a tak dále a tak dále. Technická, technická eh, univerzita z Mnichova nebo Teo Delft, švédské univerzity, a některé další vztahy s, eh, s Berkeley, eh, Stanfordu a Berkeley s evropskými univerzitami se zaměřují na Německo, Nizozemsko, skandinávské země a Spojené království, ale velmi málo jiných univerzit přichází do Silicon Valley, aby budovalo tyto vztahy a to se týká i různých vládních institucí. Teď jenom pár bodů ke klíčovým rozdílům mezi Silicon Valley a e, evropským inovačním systémem. Je tam jiný přístup k selhání. My odpouštíme, když dojde eh, ke selhání, je to lepší, než když nejsou žádné zkušenosti, zejména u nových eh, začínajících eh, firm. Ty zákony o, bank, o úpadku jsou poměrně vstřícné. V, jsme velice v Americe, jsme velice vstřícní, pokud jde o sdílení informací. Máme americký způsob pohledu na svět a v zásadě se díváme na Silicon Valley jako na otevřenou síť. My jsme vytvořili různé procesy, které postupují mnohem rychleji než v Evropě a v mnoha dalších částech světa. Minimální podíl vlády, ačkoliv v některých případech významný, zvláště při financování. Je tam obrovský rozsah různých institučních modelů, od inkubátorů před rizikový kapitál, eh, přes začínající firmy, ty takzvané startupy, eh, velký, eh, velký trh a velké půly duševního vlastnictví a také fúze a akvizice. A to všechno k tomu, aby společnosti mohly vybudovat tu Eh, kritickou, kritickou masu k tomu, aby mohli dále růst. Vytváření, eh, vytváříme konekce mimo Silicon Valley do Asie, do Evropy a jinde. Z tohoto důvodu Nyní přichází také brazilské delegace, Chile má strategický vztah, má tam stálého zástupce. Čína, Indie, Singapur, Korea posílají eh, studenty do Stanford Engineering a Berkeley, máme tam Evropany, ale nevidíme tam stejnou míru strategické angažovanosti, která, kterou by Evropa potřebovala. Teď pár připomínek k tomu, proč je to důležité pro Evropy. Glo- rychlejší globalizace eh, nových společností vzhledem k možnosti většího přitálu a k trhům. Naši zákazníci, ať už jsou to korporace nebo spotřebitelé, jsou často ti, kteří přijímají technologie jako první, máme přístup k posledním technologiím ve většině oblastí a jde nám o vedoucí představitela průkopníky na, na úrovni myšlenek a ideí. Eh, přijímáme celou řadu vědců i podnikatelů, mnozí zůstanou ve Spojených státech, mnozí se vrací. Máme různé inovační univerzitní modely pro různé eh, univerzity a instituce a vzhledem k našemu geografickému umístění máme velmi těsné vztahy k Číně, Singapuru a Koreji a samozřejmě Japonsku. Takže význam Silicon Valley je na vzestupu nové celé regiony přichází pravidelně do, toho, do Silicon Valley a Slovensko, Slovinsko, balkánské země, východní Evropa si nyní začíná uvědomovat, že potřebuje také konekce ze Silicon Valley. Takže určitá doporučení, která bych eh, eh, tady měl, myslím si, že inovativní a výzkumné strategie by měly explicitněji zvažovat, jak, jaký zaujmout vztah k Silicon Valley a jak se angažovat. Zatím my myslím, že to není na úrovni azijských inovačních center a jejich míry interaktivity ze Silicon Valley. Klíčové procesy při přijímání modelů inovací tady Evropa zaostává. A teď specifické připomínky. Komercializace výzkumu Domnívám se, že vzhledem k tomu, že jsem byl v projektech FP7 v uplynulých letech, nevidím tam stejnou míru propojenosti mezi výzkumem a komercializací, kterou by si Evropa zasloužila. Hovořil jsem o tom s mnoha lidmi. A já věřím, že jsou tady velmi zakořeněné představy, pokud jde o oddělení toho takzvaného čistého Eh, výzkumu, který je vnímán spíše jako něco akademického a komercializací, že je to něco, co není kompatibilní. My jsme vytvořili různé přístupy pro zachování akademické integrity, akademické disciplíny na univerzitách, ale zároveň je důležité zaměřit se na komercializaci. Já neříkám, že komercializace je možná v rámci každého projektu FP7, ale přesto expertní hodnotitelé často nezvažují komerční potenciál, ty výzvy eh, k předložení nabídek často neberou v potaz komercializaci. Velmi často tam existují velmi silné, těžko překonatelné bariéry a to je v některých klíčových principech FP7 eh, a také potenciálně FP8. Evropské výzkumné programy musí mít jasně definované vazby a cesty ke komercializaci. Uvedu konkrétní příklad takový eh, případ takového průbíz, takový průbízký kámen, kde, kterým by se to mohlo otestovat. Tady vidíme určitý širší rámec ke komercializaci, komercializace výzkumu. Velký problém je, že já tady nevidím žádný rámec komercializace výzkumu. Musíte pochopit ty hlavní kroky, které jsou zapotřebí. Když nalevo máte tu šedou, ten šedý sloupec, kde je výzkum, eh, který je z eh, FP 7 eh, potřebujete nějakou tvorbu produktů z těch laboratoří až do fáze prototypu, tak aby to pak vedlo v uvedení na trh, ať už prostřednictvím nových nebo etablovaných společností. Teď v FP7 ta dělící čára mezi výzkumem a produktem je v podstatě neprostupná. Je tam velmi málo různých průchodných vazeb, málo konsorcí, málo sledování duševního vlastnictví, žádné zavádí žádné eh, představování konsorcí investorům, tak aby z toho mohly vzniknout nové firmy. Takže prvním krokem je mít tento rámec komercializace, aby bylo jasné, jak FP7 a FP8 na začátku ve svých začátcích fungují a jaké další aktivity je potřeba etablovat tyto, to vidíme v těch zelených krabičkách a to je všechno to, co zatím Evropská unie ve svém výzkumném rámci neimplementuje. Uvedu některé příklady konkrétních kroků, které eh, by mohly zjednat nápravu. Komerční potenciál jako formální kritérium pro expertní hodnotitele a také v těch instrukcích eh, při zadávání eh, programu mohly by tam být takzvaný angels nebo eh, zástupci rizikového kapitálu, zkrátka investoři, nejenom lidi z akademického prostředí. Existuje skutečná hodnota v tom, aby eh, výstupy z FP7 měly velkou viditelnost. Abychom například měli ústřední databázi, kde veškeré duševní vlastnictví a eh, patenty budou soustředěny. Je důležité vědět, co se děje s tím duševním vlastnictvím, které vznikne z projektu FP7. A kromě tohoto sledování duševního eh, vlastnictví bychom měli sledovat také, kolik nových společností z toho vznikne, kolik se získá kapitálu a kolik pracovních příležitostí se tím vytvoří. Tak a teď jenom podmínka. Neplatí to samozřejmě pro všechny projekty, protože některé jsou součástí základního výzkumu a tam tyto kroky nepřichází v úvahu. Ovšem, nemělo by být implicitní, že komercializace bude prostě od začátku zablokovaná a nebude součástí hodnocení projektu. Já jsem byl přímo instruován jako expertní hodnotitel, abych nebral vůbec v potaz komerční využití těch projektů. Takže tady v hluboko v těch rozhodovacích strukturách si dělá děláte medvědí službu tím, že neberete explicitně v potaz potenciál roz, eh, komercializace výzkumných projektů. Myslím, že Existuje velmi jasná případová studie z vesmírného průmyslu, Evropská vesmírná agentura FP7 eh, ves pro vesmír, tak tady se vytvořila uplynulých pěti letech dobrou strukturu pro komercializaci eh, nových systémů. Existuje inkubační systém, existují ti tzv. angel investors a eh, firmy k rizikového kapitálu a bylo by snadné FP7 Space napojit třeba na síť Evropské vesmírné agentury. Důležité je, aby se obě agentury dostaly do vzájemného vztahu, aby bylo jasné, jak to bude fungovat. Myslím, že tohle je Eh, jedno, jedinečný příklad toho, jak by ty procesy mohly být zapracovány přímo do FP7. Teď nebudu hovořit o inovacích ve financování, ale například EBA na EVCA, to jsou eh, dokumenty, kterými jsem se zabýval, to, co předkládají Evropské komisi. Mně se zdá, že jsou dobře napsané a že eh, z toho vyplývají dobré pokyny. Takže závěrem. Pár dalších otázek, které si zaslouží pozornost a které vyplývají z práce, mé práce z Irska a jinde. Já jsem přesvědčen, že nové přístupy na podporu inovací stojí za zvážení. Například podpora přímé finanční podpory některým podnikatelským nebo eh, organizacím nebo studentům. Reforma univerzit to je velký globální problém, aby se univerzity přeladily ze starého na nové modely to si zaslouží přímou pozornost. Diskutuje se také o inovačním centru Evropské unie ve Silicon Valley. Myslím že, si, že tento výbor velice podporoval tyto iniciativy a já chci poděkovat, poblahopřát tomuto výboru za k těmto krokům a, a konečně my skutečně nám chybí data. Nevíme, jaký je dopad Silicon Valley třeba na tvorbu pracovních příležitostí tady v Evropě. Já eh, mohu usuzovat jen z dílčích informací, které, eh, z kterých vyplývá, že to přímo přispívá k pracovním příležitostem Evropy, ale muselo by se to validovat studiemi. Děkuji. Děkuji panu Lee. Bylo to obrovské množství informace, které jsme nyní obdrželi, takže se jednou zhluboka nadechneme a potom bychom měli využít příležitosti ke kladení otázek. Máme tedy asi 40 až 50 minut času a mohli bychom si to využít tomu, abychom prohloubili ty informace, které jsme právě slyšeli. Já bych jako první dala, dal slovo paní zpravodajce a kdo chce ještě vystoupit, tak ať se přihlásí, my si to zde zapíšeme. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem řečníkům za mimořádně zajímavá vystoupení v této diskusi. Někteří z vás byli vysoce provokativní. Děkuji vám za to, to nepochybně oživí naše diskusy. Abych začala od pana Lí, posledního řečníka. V zásadě, abych jaksi přeložila vaše slova, Eh, říkáte, že akademická eh, v obec v Evropě funguje velmi staromódně, že se příliš zaměřuje na základní výzkum a ne na eh, aplikovaný výzkum, který už má blíže k trhu. Částečně je to i proto, že většina evropských univerzit nemají možnost se podílet na e, úvěrech z rizikového kapitálu. Závisí na veřejných zdrojích, tak jsou, z toho jsou financovány. A to je ostatně i otázka na pana Šublena. Myslíte si, že by se výzkum přiblížil k trhu, kdybychom mohli reformovat univerzity takovým způsobem, aby se mohly podílet nejenom na čerpání eh, veřejných a soukromých zdrojů, ale kdyby to přímo mohlo tedy nejenom na veřejných, ale i na soukromých zdrojích kapitálu. Což by znamenalo, že naše vysoké školy by byly částečně i založené na financování rizikovým kapitálem. Také říkáte, že je klidně je možné, že Silicon Valley vytváří e, pracovní příležitosti i v Evropě. Proč tedy nevytvořit Silicon Valley v Evropě? Říkáte, že Silicon Valley fungují jenom proto, že je to globálně založená věc a proč tedy nemít vlastní údolí? Potřebujeme opravdu všechna tato globální propojení a já mám pocit, že vy více tíhněte k Ázii než k Evropě. Je to protože kriticky důležité materiály jsou právě tam a že tam máte partnera, který má tedy přístup právě eh, k prvkům vzácných zemin a eh, že tedy máte, eh, že tady máte přístup v Evropě k k kreativitě, ale ne k těm materiálům. A když hovoříte o tom, že vy můžete rychleji inovace rozvíjet v širším měřítku, eh, proč to nejde tady v Evropě? A na vás, pane Šublene. A vy říkáte, že potřebujeme jasné kritérium, jak definujeme inovace a co to znamená. Ale také prakticky všichni jste říkali, že eh, potřebujeme flexibilitu, otevřenost, volnost, eh, Existuje tady nějaké jasné kritérium, nikoli v omezené, které by nebylo v rozporu s tím, o co nám jde, totiž s, flexibilit, s flexibilitou a otevřeností. Všichni také říkáte, že eh, formalist, jsme více formalističtí v Evropě. Eh, co se týče eh, svobody i, obsahu, na nich se to pak projevuje. Jak tedy můžeme mít více takovýchto business angels, více expertních znalostí zapracovaných do našich evropských programů a projektů, protože zároveň eh, proč by E, vlastně byli potom představitelé e, průmyslu v takovýchto panelách, ti mají svoji práci, čili jak celý ten případ, pří, přístup nějak změnit. A nakonec bych se ještě zeptala pana Vasary e, když se zaměřujeme na efektivní využívání zdrojů, Eh, když bychom se na to zaměřili, to by mohlo být naší hlavní kompetenci. A také říkáte, že máme možná až přes příliš mnoho těch údolí. A jestliže je jich příliš mnoho, tak kdo má rozhodnout, která z nich mají zůstat? Má to eh, být eh, Evropská unie? Bude to z hora dolů? Kdo to bude rozhodovat? Nebo spíše regiony rozhodnou, které z těch údolí vydrží? So, nächste Frage. Děkuji. Další otázku, pan kolega Jirek. Pokud souhlasíte, tak nejdříve se sbíráme několik otázek, bude to efektivnější. E, velice děkuji. Já bych chtěl jenom e, vyjádřit takovou e, poznámku v souvislosti s tím, co tady řečníci říkali, zejména představ, řečník z Finska člo, velice nás eh, v souvislosti s tím napadá, proč chybí inovativnost nebo proč je inovací příliš málo. Myslím si, že exist, že tento trh s inovacemi je příliš eh, monopolizovaný, že to by se mělo změnit a že ten monopol by měl skončit. Velké podniky občas eh, blokují vynále, mají vynálezy nebo patenty. A na druhé straně malé firmy a jednotliví vynálezci a nejenom z řad univerzit musí někdy čekat třeba čtyři lety, než bude jejich patent schválen. To je základ všeho. Kdyby tady byl nějaký, nějaký způsob, přičemž mě napadá takový rychlý, levný, v podstatě zadarmo dosažitelný elektronický patent v Evropě, aby bylo možné registrovat a garantovat práva vynálezců. Myslím si, že inovativní hnutí by se opravdu rozběhlo, protože vynaleze se dá všechno. Existuje velice hezká kniha, algoritmus vynálezu, kterou napsal ruský spisovatel. A ten argumentuje, že prostřednictvím algoritmu lze vynalézt cokoliv. A tento inovativní potenciál ve společnosti je velký, ale je hodně zablokovaný. a není možné ho uvést do pohybu. Proto se mi velice líbilo to, eh, co jste říkal vy eh, z Finska, protože to je nám bližší. Tady vidím společné uvažování. Děkuji. Next, kolega Odi. Pan kolega Odi. Merci, monsieur le président. Merci pour ces... Děkuji, pane, Děkuji, pane předsedo. Já děkuji za všechny příspěvky. Já jsem zpravodaj pro eh, hodnocení a revizi sedmého eh, rámcového programu pro výzkum a inovace. Bohužel se nám nedostalo času zorganizovat vlastní slyšení, takže já využiji tohoto slyšení, abych položil nějaké vlastní dotazy a také, aby abychom si tady vytvořili tedy kontext toho, že komise má před, předložit e, e, sdělení ještě pro e, rok, za rok 2010 je tady velké spoždění. Ale v první řadě máme nové politické instituce, které byly vytvořeny v roce 2009, novou komisi, nový parlament a Dalším eh, aspektem je, že v Evropské unii jsme svědky selhání takzvané Lisabonské strategie. Víme, co to působilo, že totiž jaksi ne, chybí koordinace mezi členskými státy, pokud jde o výzkum a pokud jde o další aspekty, jako pak stability a růstu. A teď máme tedy tu eh, cest, tu základní eh, cestovní mapu plánu 2000, eh, pro 2020, ale sedmý rámcový program byl, začal být dojednáván v roce 2005 a měl jít vlastně až do roku 2013 v některých aspektech ještě před krizí. Vznikl a uprostřed krize se některé věci změnili, teď čelíme některým obtížným rokům 2012, 13. Přitom je tady 51 miliard eur oproti 17 miliardám předchozího programu. To je hodně. To je hodně prostředků eh, na další tři roky. To jsou roky, které budou velmi křehké, poznamenané snahou dostat se z krize. Jsou tyto nové aspekty dostatečně silné, aby něco změnili v tomto rám, sedmém rámcovém programu? V tom, co říká komise, se zdá, že je hodně té analýzy je jenom něčeho prostě doslova převzatého z předchozích verzí, ale nevidíme tady tu iniciativu pohnout se před, přitom se věci eh, vyvíjejí tak nesmírně rychle ale my to nemůžeme jenom protahovat do osmého programu, který začne v roce 2014, protože sedmý program pořád ještě běží a pořád je tam hodně peněz. Takže pokud jde o to, co se má změnit ještě v rámci sedmého rámcového programu, aby to pomohlo evropské ekonomice. Jako další paní Gutierrez. Děkuji. Jsem velice potěšena tím, co jsem slyšela. Jsem velice mě to uspokojilo. Já bych si to nejraději vyslechla ještě jednou znovu, kdyby to šlo. Hovořilo se tam ještě o jednom bodu, všichni hovořili o inovacích, ale ono zatím je něco hlubšího, něco zásadnějšího. Je třeba přeskoumat postoj mnoha institucí. Společnou charakteristikou veškerých zásahů je to, že nejdříve musíme změnit postoj, postoj v institucích, funkci institucí i postoj členských států a podívat se také na byrokracii. Máme zde problém s tím, že Evropa má jakýsi regulatorní syndrom a s tím se potýká. Je to až něco téměř náboženského. Jde o to, že se tady striktně vládle a chybí zde průznost, ale svět je absolutně flexibilní, neustále se mění. Samozřejmě. Je, to, i je zde hledisko státu, ale není možné, aby vždy stát jaksi ovládal trh, aby názor státu byl důležitější než trh. Když se například podíváme na nařízení REACH, tak tady jsou zakazovány produkty nezávisle na tom, jak se jich používá. Zda e, se při využívání těchto produktů využívá ochrany či ne, takže vlastně REACH je velkou brzdou inovacím. My ovšem nehovoříme o, směr, o nařízení REACH, hovoříme o inovacích. Naše společnost je komplexní, každý den se něco děje. Například pesticidy, když eh, budeme k něm přestupovat tak přísně, tak eh, vlastně to také je velice nepružné například na severu není tolik hmyzu, tak to není tak velký problém, ale na jihu je mnohem více hmyzu. Například je tam hmyz, který zabíjí včely a takový hmyz potom nesmí být zabíjen, protože zde máme nový regulatorní rámec. Ono je také možné, že se sem dostane na jejich nový hmyz z Chile nebo z Afriky, protože se mění klimatické podmínky. A toto vše naráží na takovou tu strnulost těch regulatorních podmínek. Měli bychom se tedy podívat na to, do jaké míry evropská legislativa, kterou musí přijímat se členské státy, je vůbec vhodná v tomto kontextu. A uvědomme si, že ona je brzdou pro inovace a pro kreativitu v Evropě. Nejdříve tedy by si měly evropské instituce zamést před vlastním Prahem a měli bychom přestat s tím, že neustále se pouze držíme našich zásad a principů. Protože lineární pozice institucí je jedna věc, ale oproti tomu stojí komplexit, komplexnost celého světa. Pak se máme komplexnost státu, která vede k tomu, že stát není tak rychlý jako inovace, protože inovace se neustále zrychlují. Každodenně to zažíváme na Facebooku a na mnoha jiných místech. Nemůžeme se snažit neustále spoutat celý systém. Nemůžeme se snažit to vždy protlačit celou tou byrokracií a tak dále. Souvisí to s tím, jak myslíme, jak fungujeme v invest- institucích. Takže to je velká výzva. Potřebujeme mnoho odvahy, abychom se tomu nějakým způsobem postavili. Já se omlouvám za svůj vášnivý projev, ale tady prostě jde o sociální inovaci institucí, protože společnost je mnohem inteligentnější než my. Děkuji a nyní má slovo paní Hercog. Eh, děkuji, pane předsedo. To bylo velice zajímavé mini slyšení. Chci velice poděkovat eh, sekretariátu výboru a zpravodajům a kolegům, kteří eh, se sem dostavili. Mám tady několik otázek a snažím, se to zkrátit. První, v rámci smlouvy Eh, inovace jsou také v evropském portfoliu a musí tedy eh, dojít k určité transformaci. Musíme eh, definovat jasněji, co se dá lépe dělat na úrovni členských států a co na úrovni Evropské unie. Ve většině členských států jsou teď úsporné programy, takže nejsou tak dychtivé k tomu, aby všechno měli na svých bedrech. Možná, že jsou ochotnější jednat o tom, co se dá lépe udělat na úrovni Evropské Evropu. Nevím, jestli by se to dalo zodpovědět za minutu, ale zajímá mě to. Za druhé, já jsem zpravodajka pro eh, zákon o malých a středních podnicích a já jsem eh, také, eh, mě říkali paní inovace, to byla jedna z mých přezdívek. Mluvíme o příležitosti a jak velká je příležitost v rámci inovací. A existuje nějaký názor na to, že úspěch, kterého jsme zatím dosáhli, dělá kolik? Jedno procento potenciálu, 20%, nebo jsme někde na půl cestě, tak víme, do jaké míry už využíváme potenciál. To je moje druhá otázka protože si myslím, že pokud nevíme, jak velkou věc chceme dosáhnout a jak velký je náš vlastní potenciál, pak můžeme si zvolit libovolný směr ale nepřiblížíme se možná blíže k cíli. A chtěla bych opravdu navázat na eh, slova finského kolegy ohledně expanze pokud Evropa bude pořád jenom šetřit, což je samozřejmě výborné z hlediska rozpočtu, ale

pokud tedy budeme šetřit i na myšlení, pak Evropa odumře. Čili expanze myšlení je zcela určitě prioritou a kdyby nic jiného, tak tohle bychom si z toho měli odnést. Poslední poznámka. Máme mnoho eh, pro- problémů s přístupem malých a středních podniků k financování, ale co kdyby měli ještě také ehm, přístup k informacím, eh, získat eh, informa- finance v Evropě? To by tady se stavěli přímo do fronty, protože pak by přišly malé střední podniky, měly by zájem získávat eh, peníze. Ale tohle je důvod, proč je tady monopol. Máme omezené zdroje a proto je tady i monopol na informace, kde jsou peníze a jak se k ním dostat. A to si myslím musíme v rámci osmého rámcového programu změnit. Ještě bych vám řekla, že že kdybych eh, se viděla tak často se svým manželem, jako se vidím s vámi, eh, paní kolegyně, tak by to bylo dobré. My se tady prostě stíháme jednou druhou ve výborách. Děkuji. Pan Kelly. Eh, thank you. Děkuji, pane předsedo. Takže za prvé, já jsem neslyšel všechny příspěvky, protože jsem byl na semináři o inovacích od General Electric. A to, já si myslím, že se tudíž angažujeme, ale an, opravdu eh, to, že, že, že jsme, že pokulháváme, že doufám, že budeme schopni to dohnat. Před eh, Vánoci jsem byl také součástí delegace EU Spojené státy a my jsme v rámci tohoto, této cesty navštívili Silicon Valley. Viděli jsme, jak to tam funguje. Navštívili jsme eh, většinu velkých firm eBay, Intel, Google, Cisco a, Cisco a tak dále. Takže jsme eh, schopni, jsme souhlasit, souhlasíme tedy s, těmi, s tím, že je potřeba tam rozvíjet ty vazby. A ještě je tu jedna věc. Příliš mnoho lidí sem přijde a snaží se nám zavděčit, ale to pak vede k tomu, že člověk u, u, usne na vavřínech a to si nemůžeme dovolit. On zmínil eh, tedy eh, pan Burton eh, Lee ten rámcový program, sedmý rámcový program. Je potřeba ho analyzovat. Podle mě je to zastaralá záležitost, protože v jakémkoliv programu, který je financován Evropskou unii, bychom očekávali, zvláště pokud jde o výzkum, že tam bude určitý prvek výzkumu, rozvoje a pak také realizace. Ta realizace je možná, dalo by se říci, nejdůležitější. A u mnoha těchto projektů by mělo dojít ke komercializaci. Pokud tam dochází k selhání, a já skutečně oceňuji ten, ten americký přístup k selhání, že selhání je lepší než nic, ale to, že nepřipouštíme komercializaci, v rámci kritiky, to ne, nedává smysl. Jak na to reaguje komise a co, na, co můžeme udělat my jakožto parlament, abychom zajistili, že se e, tato kritéria změní? Další věc, která mi přišla skutečnou výzvou a kterou jsem byl také potěšen, že jste zmínil, že na některých univerzi- některé univerzity jsou naopak bariérami inovací. Oni by vám zřejmě řekli, že jsou na čele, pokud jde o tuto oblast výzkumu. Oni si sedí ve svých bílých věžích slonovinových, dívají se na, na zbytek světa, schlíží na něj ve své nevědomosti, ale jsou spokojeny. A to je přesně ta výzva, s kterou se musíme vypořádat, o které musíme slyšet. Já bych také doufal, že dojde k nějaké změně v Evropě, pokud jde o univerzity, aby se nebyly nadále bariérou inovace, ale aby jí pomáhali. Jistě musí být způsob, jak toho dosáhnout. Jak můžeme ty univerzity z té rovnice dostat pryč, aby byly buď progresivní, nebo aby jsme se jimi vůbec zabývat nemuseli. Děkuji. Kolega Toznovský. Pan Tošenovský, prosím. Naváži na své kolegy, možná nebudu říkat ani eh, tolik mnohého, protože mnohé bylo řečeno, co jsem chtěl říct. Já vel, také velmi děkuji, protože myslím si, že právě díky panu doktoru Lee eh, tady byla ukázka pro nás velmi jasná jiného pohledu eh, přístupu, který běží v Evropě a, a jak se na to dívá člověk, který hm, žije v Silicon Valley a, a, a, a podílí se na tom programu. Já bych měl proto možná jenom dva dotazy. A to na, na pana e, Šablina. E, jak, jak vy určíte inovativní podnik? Eh, já si myslím, že to je strašně těžké, protože při našich zkušenostech administrativního postupu evropského je to možná někdy i bariéra toho, aby ten podnik, se, který je skutečně inovativní, který přináší něco nového, aby se k tomu dostal, protože eh, všechny ty programy, eh, to, co říkali kolegové, my jsme strašně nedůvěřiví a musíme mít strašně mnoho vyplněných formulářů, tabulek, dokladovat mnoho papíru, tak si myslím, že je to velmi komplikované a zda to není někdy bariérou, to jak určujeme, který ten podnik je inovativní a který není. Podle mého názoru se to pozná skoro až na samotném trhu, jestli se, jestli se mu to povedle, Eh, vstoupit na trh. Ten druhý dotaz je právě na pana doktora Lí, to, co říkal pan kolega přede mnou. Eh, jaký vy vidíte eh, ten největší problém skutečně sedmého rámcového programu, protože to je obrovský počet, obrovské množství peněz, které je takto financováno a uvolňováno do, do výzkumu, do inovačních, inovačních nových strategií ale musíme si přiznat, že skoro komercializace v rámci evropských fondů je skoro neslušné slovo. My se velmi bojíme toho, aby se tam neobjevila komerce, protože máme s tím spojené takové nějaké, jestli, tam, jestli to někdo neukrad, když to, když to se zkomercializovalo. Stejně tak je to i u jiných fondů, a to není jenom u toho sedmého rámcového fondu. Eh, mnohé fondy i regionální Eh, když jsou prověřovány Evropskou unii, tak najednou dostanou eh, černý puntík, protože se tam objeví, je to veřejná podpora a mohlo by dojít ke komercializaci eh, a využití pro komerční účely těchto, těchto prostředků. Znám jeden projekt, který teď je, byl takto posuzován a byl to projekt Velkého výpočetního centra pro vysokou školu obrovský výpočetní potenciál, který by eh, se dalo využít. A samozřejmě všichni víme, že se velmi těžce uhlídá, jestli to bude jenom, jenom výzkum a, a teď my říkáme sami, nedej bože, když to bude komercializováno. Což si myslím, že ten, to je ta bariéra, kterou vyrábíme. Jestliže eh, do toho vkládáme peníze, chceme přece, aby to generovalo vyšší HDP, větší úspěšnost a e, z toho my máme skoro obavu a to se stává bariérou. Proto můj dotaz, jak, jak inovovat rámcový program nebo ten rámcový program, protože to jsou obrovské prostředky, které nejsem přesvědčen úplně, že se vrací v té <laughs> komerční sféře, která, ze které máme strach. A ještě jednou děkuji, protože to bylo pro mě skutečně jedno z nejzajímavějších slyšení, které jsem v poslední době tady eh, na půdě Evropského parlamentu zažil. Děkuji. Herzlichen Dank. So, Děkuji. Máme ještě trošku času na to, aby naši odborníci nám mohli odpovědět. Nebude možné zodpovědět veškeré otázky, takže bych poprosil, aby se každý z vás soustředil jenom na několik otázek, tak abychom dosáhli, dostali ještě co možná nejobšínější informaci. Já bych začal panem Šublénem. Prosím. Merci beaucoup, euh, monsieur. Děkuji. Rád bych hovořil o dvou aspektech, o transferu technologií a o propojení mezi univerzitami a výzkumem. Budu stručný. Před 8 či 9 lety jsme dostali od GD Výzkum eh, peníze na studie, které se přesně věnují tomuto tématu, jak tedy propojit, zlepšit to propojení. Tehdy jsme si mysleli, že by bylo možné to zafinancovat z rámcového programu, ale nebylo to možné, protože to nedostalo prioritu. Tehdy jsme také byli v Kalifornii, v Izraeli a podívali jsme se na to, jaké modely fungují tam. A snažili jsme se zjistit tam jistou logiku, ale ono to nejde po každé transfer technologií vždy potřebuje ještě finanční struktury vedle univerzit. I univerzity jsou správními strukturami a vedle toho je třeba ještě mít oddělenou právní strukturu, eh, v rámci které je univerzita akcionářem. A takováto právní struktura musí tedy poskytovat základ. Je to dobře rozvinuto ve Skandinávii, ve Spojeném království, ale ve Francii s tím máme velké potíže. Tam nám to prostě nefunguje. Pokud bychom měli ovšem více prostředků, tak bychom to mohli rozvinout systematicky. Je třeba tedy specifických finančních struktur. Není možné pouze jak si nalít kapitál do univerzit. A další aspekt, o kterém bych chtěl hovořit, to je nutnost synergie. Je třeba, aby vznikaly synergie, aby se spolupracovalo. Někdy dochází k tomu, že je tady přání mít na národní politiku, regionální politiku, klastry, excelenční centra na těchto úrovních, ale to není možné. Je třeba mít 12, maximálně 20 klastrů v celé Evropě ve zcela silně specializovaných oblastech. Je třeba mít jakýsi pavoučí sítě, v rámci kterých by výzkumníci spolupracovali. Není možné Eh, aby celá Evropa byla pokryta velkým množstvím takovýchto center. Ne, je třeba mít omezené množství. A ještě k těm inovacím, a máte pravdu, jak to definovat. Já jsem řekl, že definice musí být na jedné straně jasná, na druhé straně pružná, takže on je v tom jistý rozpor. Je to velice obtížná věc. Protože starý program si se obracel téměř na všechny se nemuselo rozlišovat. Ono je to opravdu komplikované. Inovace znamená, že podnik je způsobilý k mm, podpoře proto, protože například vyvinul nějaký inovační produkt nebo postup. Takže ono je třeba to definovat jasněji, nejde jenom o to nějaký postup vyvinout, ale je také důležité ho aplikovat. Ovšem přesto si myslím, že definice musí být jasná. My nespolupracujeme s podniky, ale jaksi s obchodem. My spolupracujeme s fondy a s bankami a naše role spočívá v tom, že dáváme bankám více procentků pro to, aby mohli více investovat do inovací nebo fondům. My nemáme přímé kontakty s malými a středními podniky. Samozřejmě nás to zajímá, ale eh, ty peníze půjčují konkrétně ty banky a fondy. A samozřejmě banky se nechtějí vystavovat riziku tomu riziku, že by museli vyplácet nebo vracet zpět eh, evropské peníze pouze proto, že přehlídli nějakou poznámku pod čarou nebo špatně pochopili nějaké pravidlo. Je jeden příklad Finsko, to je vedoucí v oblasti v inovací, ale jedna finská banka mi řekla, je to tak komplikované, že my už s vámi prostě spolupracovat nechceme. Protože ten systém je natolik obtížný, že to nechápeme. Takže potřebujeme opravdu více jasných pravidel, musí to být jasnější. A je třeba dát bankám nutnou eh, jistotu, když zachází s finančními prostředky od nás. Eh, děkuji. Myslím, že tady zazněly velice dobré věci v těch otázkách, jak eh, například hodnocení v rámcového programu ohledně komerčních a podnikatelských aspektů, které nejsou patřičně brány v potaz. A mm, podniky s tím souhlasí. Na jednou straně je to otázka regulování a také výběr vyhodnocovatelů. Máme velice silné akademické hodnotitele, ale ti nikdy zase nejsou schopni vyhodnotit, zda je projekt komerčně um, uplatnitelný nebo ne. Proto já bych eh, doporučil dvě věci. Na jedné straně by, měl, by měla být změněna kritéria tak, aby se do hodnocení zapojilo více lidí zaměřených na průmysl. Na druhé straně byla tady otázka, máme-li příliš diversifikované struktury, příliš mnoho údolí v Evropě. Evropu nezměníme, musíme ji brát takovou, jaká je. Ale určitě bychom měli eh, eh, zhledat způsoby, jak podporovat spolupráci, kde to nepůjde, tak konkurenci a ať vyhraje ten nejlepší. To bychom měli umožnit a to se bez tak děje a to je samo o sobě dobré. Pak tady byla eh, eh, připomínka o patentech. Eh, samozřejmě patenty jsou třeba, jinak by nikdo neinvestoval. Ale na druhé straně ten byrokratický proces schvalování patentů je příliš dlouhý. Musí se samozřejmě zkontrolovat kvalita, nemůžeme prostě přejít na jedno nebo druhé, ale zcela určitě potřebujeme méně byrokracie, ale zároveň tak, aby byla ověřena dostatečná kvalita pak tady ještě zaznělo. Na jedné straně chceme jasně nastavená kritéria, na druhé straně voláme po větší flexibilitě. Otázka byla, zda si to neprotiřečí. Já říkám, že ne. A uvádím, uvedu vám příklad z fotbalu. Tam je definováno hřiště a zcela eh, jednoduchý eh, soubor pravidel a v rámci tohoto, eh, v tomto rámci se dá potom efektivně hrát. My bychom potřebovali také takové hřiště, aby se definovaly výzvy, témata, na která se chceme zaměřit a na druhé straně, abychom měli jednoduchá pravidla. Hodně jste tady mluvili o kritériích. Říkali jste, že potřebujeme menší zapojení státu, ale větší podnikatelská kritéria, tak aby tady byla větší eh, flexibilita, čili definovat hřiště, hrací plochu a jednodušší pravidla. A pak je ještě to, co se týče eh, Silicon Valley. Souhlasím s tím, co tady bylo řečeno o výhodách Silicon Valley v Spojených státech. My tam také provozujeme činnost, ale máme stejně úspěšnou činnost, kterou rozvíjíme v Šanghaji, v Číně. Takže i v šanghajské oblasti máme Silicon Valley. Teď jednáme o Skojkovo Silicon Valley v Rusku s ruskou vládou. Uvidíme, jak to se bude vyvíjet. To je také velmi zajímavé prostředí, takže já si myslím, že ta představa Silicon Valley je vynikající ale v zásadě se dá eh, napodobovat v různých částech světa. Musíme brát ale v potaz, že svět je rozdílný, že rozrůzněný, jsou různé kultury. A jedna ze skutečných výhod amerického Silicon Valley je právě ta kultura, že promíjejí nezdar. Když někdo utrpí nezdar v Silicon Valley, pak je pokládán za zkušeného člověka, obohaceného o zkušenost. Kdežto v Evropě je to člověk, který prohrál takže bychom neměli uvažovat jenom o změně regulací. Myslím si, že si musíme eh, zamyslet i na touto evropskou kulturou. Snad bychom měli také eh, jí více otevřít. Regulace mohou pomoci, ale zároveň mohou dělat problém. Děkuji a nyní má slovo pan Kotal. Uh, just very briefly. Jenom velmi stručně. Já tady vlastně zastupuji malé a střední podniky, které fungují tam dole na trhu. A proto bych jenom chtěl eh, se připojit k tomu, kdo říkají, že opravdu hlavní úzké místo pro ně je přístup k um, financováním, hlavně k těm seeding money, tedy k těmu osivu, které vůbec umožní potom rozvíjet činnost. A asi se to ale nebude, když se to nevyřeší, bude méně inovací v budoucnosti, protože pokud souhlasíme s tím, že eh, malé a střední podniky jsou důležitou součástí inovačního řetězce a já jsem o tom přesvědčen, protože mají unikátní možnost povinnost brát na sebe riziko i eventuální nezdar, tak pořád je tady třeba eh, krmit ten systém kapitálem. To je všechno. Děkuji. Děkuji. Pan Vazara. Eh, musíme počkat na mikrofon, bohužel. Byla to otázka od zpravodaje týkající se toho, že je příliš, jaksi příliš mnoho těch velíz. E, je otázka přístupu ze top-down nebo bottom-up. Ale hodně z těchto alternativních velíz jsou buď mrtvé nebo hibernují. Ale přirozený výběr se tedy postará o část té věci. Když je řeč o přístupu top-down, tak jak řekl profesor Lee, model pobídek, měla by existovat nějaká konkurence, nějaké pobídky pro tyto valleys. Kritéria, pokud budete úspěšní, získáte tím tohle. Pokud ne, tak jste odsouzeni k tomu, že budete hibernovat. A tím pádem by bylo možná lepší zavřít, zabalit to. Ale zakazovat lidem aby přijímali iniciativy. To není to, o čem by inovace měly být. Kombinace přírody přirozeného výběru a určitých pobídek. Děkuji. So, last but not least. A ne, pan Lív, ne, Mě velice povzbudilo, že jsem tady slyšel slovo Facebook z úst evropských poslanců. Já aktivně používám Facebook i LinkedIn. Já se chci zeptat, kolik z vás používá LinkedIn? Z těch, kdo jsou přítomni. Dobře. Pokud nepoužíváte LinkedIn, tak vás chci tedy nabádat k tomu, že je to velmi užitečné k budování sítí a udržování vztahu. Já to používám velmi intenzivně. Facebook a LinkedIn používají v Silicon Valley všichni. Již to, už to není jenom pro teenagery. Takže toto jsou velmi ko- ko- komplexní témata a je jich mnoho. A z České republiky, pan poslanec tedy zmínil, že ta komercializace je jaksi považovaná skoro za neslušné slovo. Ale je tu ještě jedno neslušné slovo na druhé, strovo, a na druhé straně, a to je výzkum. Existuje velký, eh, výz, velká, velký skepticismus ohledně hodnoty výzkumu v akademickém prostředí v, na mnoha evropských univerzitách. Na, Evropa je požehnaná tím, že má mnoho skvělých, vynikajících světových univerzit. Mnohé jiné se snaží z, zvýšit úroveň. Já jsem navštívil mnoho in, univerzit sám. A výzkum v těchto univerzitách je prostě čistě zájmem profesorů. A není tam zhodnocena otázka širší relevantnosti a toho, jak jsou potom ty eh, výsledky šířeny, otázka duševního vlastnictví není ošetřena. Pokud nepřinutíme, nenastavíme tedy ten univerzitní systém správně, tak systém inovací nebude fungovat. To je globální princip. A globálně univerzitní sektor je největší překážkou pro zrychlování inovací. A to není jenom v Evropě, ale i v Latinské Americe, Japonsku a v Indii musíme eh, vycházet z těch základních předpokladů, eh, které stojí u zrodu univerzit. A tím klíčovým důvodem, proč mají univerzity problém s tím přechodem, je, že ty modely, které vznikaly v 19. nebo na začátku 20. století, a v Latinské Americe je to podobné například. A vycházeli z předpokladu, že primární rolí univerzit je učit a jak si školit pracovní sílu. To na prvním místě. A pak trošičku výzkum možná. Stanford a MIT, Berkeley, Georgia Tech, Harvard, to jsou uh, univerzity, které jsou převážně v první řadě výzkumné. My najímáme profesory na základě jejich výzkumného potenciálu, potom je, je, je podporujeme na základě eh, množství a kvality jejich jak publikací, tak i studentů. A učení je důležité, ale není to jediné, ba ani první kritérium. A když se zaměříte na profesory a najímáte je jenom na základě jejich kompetencí pedagogických, tak je pak velice těžké měnit univerzitu tak, aby začala dělat k světový kvalitní výzkum, protože oni možná umí učit, ale nejsou dobří ve výzkumu. Čili otázka toho, co je eh, tou klíčovou misí univerzity, to je něco, co je již v podstatě eh, součástí, eh, nedělnou součástí evropských legislativ. Nevidím, že by docházelo k diskuzi, která by šla do takových podrobností, pokud jde o spochybňování a měnění institučních modelů. Pokud vaše eh, univerzity v první řadě nenastavíte tak, aby byly výzkumné, tak budete mít eh, problém vždycky se zprávou té univerzity nebo s fakultou, která si bude myslet, eh, že se mají zaměřovat zejména na učení a toto je výzva. Indický univerzitní systém. Ten se postupně transformuje a přesouvá se k výzkumu čínské univerzity. Velmi agresivně usilují o to, aby se staly výzkumnými. Latinská Amerika je mnoho desetiletí zpátky, protože tam to zrovna vznikalo na základě modelů spíše pedagogických učitelských. A já bych byl rád, kdybych slyšel eh, víc těchto signálů z Evropy, protože ono potom, když to začne v těch, v těch univerzitách, tak se to potom přelévá do dalších sektorů. Eh, kolik mi zbylo času? Ještě nějaké další připomínky a podněty? Jenom abych to řekl jasně, Stanford neakceptuje přímo rizikový eh, kapitál. My jsme soukromou univerzitou, ale neziskovou. Ten kapitál je z výzkumných grantů od americké vlády, ale i společností nadací. A pak máme studentské poplatky, ale také provozní náklady, které pokrýváme eh, vlastně z, eh, z burs A máme vlastně miliardu výzkumných grantů, které jsou také zvenku nikdy se přímo nepodílíme nebo nejsme v, kontaktu s tím rizikovým kapitálem. A ty společnosti, které máme, jakožto spin-out, to je prostřednictvím licencování, částečně na základě nějakých transakcí, ale eh, často to pak eh, univerzity univerzit je, že, se, že to musí eh, akademická rada jaksi prokazovat, když dojde k nějakému spinoutu nějaké soukromé společnosti z té univerzity. U nás je to jednodušší ten pr- proces k univerzity, které přichází na uh, Harvard nebo MIT nebo Bar- eh, Berkeley, tak se, uh, se uh, zajímají o alternativní způsoby organizací univerzit. Oni se projdou, navštíví třeba laboratoře, ale často nekladou ty otázky, které, jsou potřeba, které je potřeba klást. Teď pokud jde o úpadkové právo, to je, jak jsem říkal, problém, když jednou selžete, tak vás to může pronásledovat celý život a e, vaši rodinu a vaše aktiva a podobně. To jsme řešili v rámci reformy třeba irského úpadkového práva, mělo by se to dít celoevropsky. Když chcete, aby došlo k základním změnám na té e, na té u nižší úrovně. Není možné, aby někdo si sypal na hlavu popel celý život, jenom protože se jim jeden biznis nepovedl. A já se domnívám, že je určitý rozpor na určité úrovni ohledně cílů evropské integrace a inovace. Když FP7 a FP8, když se zaostříme více na komerční cíle, tak budou tyto komerční cíle a ty nové společnosti a ty pracovní příležitosti vytvářeny rovným způsobem všude v Evropě? No možná ne protože eh, ten eh, rizikový kapitál a angel capital také není rovně distribuován napříč územím. Takže tím vytvoříme na tenze v Evropské unii, kdy najednou ty komerční výsledky budou distribuovány jen v některých zemích z projektu FP7 a FP8 musíme na to myslet. A co je pro nás důležitější? Evropská soudržnost a koheze, anebo vytváření pracovních příležitostí. Na to není jednoznačné řešení, ale musíme se nad tím zamyslet. Šanghaj. Ano, Šanghaj je opravdu důležitý nastupující klastr. Já se domnívám, že globálně Šanghaj je nejblíž tomu, aby se mohla stát rivalem Silicon Valley a za 20 let, čili brzo, žádné eh, evropské klastry nejsou vůbec ještě eh, nikde, se tomu vůbec nepřibližují. Eh, já vás chci všechny vyzvat, abyste nás navštívili ve Stan- v Stanfordu na univerzitě. Další otázka. Eh, byla to otázka kolegyně ze Španělska, že vstupujeme do světa, kde eh, se násobí technická složitost a že eh, rychlost rozhodování a vývoje technologií je stále větší. A jestliže je tady centralizovaný rozhodovací proces v institucích a jestliže se to vnese do tohoto stále složitějšího a rychlého světa, ptáme se, zda toto je životaschopný model pro rozhodování ohledně ekonomického vývoje. Já mám své pochyby, do jaké míry je toto schopné, A proto také my v Silicon Valley si držíme eh, stát od těla, věříme na decentralizované rozhodování na úrovni investorů, podniků, inkubátorů, univerzit, než aby to šlo z hora dolů. Musíme mít asi směsici obojí. My neděláme eh, moc dobře inovace z hora dolů. V Americe tady se zase máme hodně co učit. Já vím, že už přetahuje čas takže konečně eh, splácení, jak se splácejí inovace. A eh, všechny ty miliardy euro, které se daly na eh, znalostní sítě, eh, na inkubátoru, vědecké parky, co vyprovokovaly v rámci eh, pracovních příležitostí. Tady takové jasné výstupy nevidím. Takhle se nám to jeví ze Silicon Valley a znovu vám děkuji za příležitost, abych se s vámi podělil těch, ty své myšlenky. Danken. Děkuji mnohokrát všem hostům, paní Merkis, která to tak skvěle připravila. Zaslechli jsme skvělé argumenty, ale musím říct, že pro mě osobně to bylo opravdu velice, velice dobře představitelné, co vlastně jsou ty inovace. Takže ještě jednou děkuji a poslední slovo paní Merkis. Děkuji všem, kdo jste se sem dostavili. Hlavní otázka také byla, co jsou inovace. Eh, myšlenky eh, inovativní, které se úspěšně uplatní na trhu, jak někdo řekl. Ať už to je cokoliv chceme, aby to bylo rychlejší, aby to bylo soustředěněji zaměřené na řešení a chceme to v Evropě a za tím účelem se musíme lépe na to zaměřit, více lépe financovat, mít větší stabilitu a aby to bylo jednodušší a hlavně potřebujeme ctižádost. Potřebujeme takovéto projekty Mini Manhattan a v Evropě a také člověka na měsíci, také z Evropy. A za tím účelem potřebujeme změnit přístup, jak už bylo řečeno, aby se skutečně podpořila kreativita. K tomu musíme mít odvahu. Musíme mít odvahu, abychom tomu dali volnou cestu, abychom eh, se vytváře, se zaměřovali na to, co je třeba rozhodovat, musíme definovat velké výzvy a definovat, jak se k tomu dostat, k jejich řešení prostřednictvím svobody. Jak jste asi viděli, většina těchto myšlenek už byla zapracována do návrhu zprávy o inovační e- Evropské unii. Děkuji vám za všechny vaše vstupy ještě před tímto slyšením a velice vás vyzývám ke spolupráci a abychom se e, omezili při regulování kreativity, abychom raději regulovali tak, aby to bylo ve prospěch inovací. Děkuji. Děkuji, tímto končím dnešní schůzi a koncem února se opět setkáme.